Bonjour. Once more. Bonjour, bienvenue. Dobrý den, vítejte na tomto zasedání výboru INTA. Jak jste si asi všimli, dnes to nebude eh, kolega Moreira, náš předseda, kdo bude e, předsedat. E, dopoledne to bude já, budu já a odpoledne kolega Sturdy. E, rád bych vás informoval, že v rámci cíle Eh, dokázat, že Evropa znamená také eh, demokracii, jsme transparentní, funguje eh, web streaming, buďte tedy odpovědní, nicméně také nadšení a usmívejte se, až budete žádat o slovo. První bod na pořadu jednání přijetí pořadu jednání. Paní Muscardini zde mezi námi není. Jak víte, měli jsme projednat udržitelnost eh, hodnotového řetězce eh, bavlny. Eh, pokládám, že to bude lepší přenést na příští zasedání. A my jsme také už diskutovali se zástupci že budeme diskutovat v 15 hodin se zástupci Novozélandského výboru pro měny a obranu v 15 hodin zástupci novozélandského parlamentu. A poté v 16 hodin hlasování. Bod 2 e, ještě se zeptám, jestli souhlasíte se změnou pořadu jednání. Děkuji. Bod 2. Schválení zápisu ze schůze konané dne 17. až 18. září. E, takže e, pokud nikdo nic nenamítá, nebo nebude e, namítat do konce dnešního dopoledního zasedání. Budeme to brát, že je zápis schválen. Bod 3. Jako obvykle máte ve svých složkách e, také bod, který se e, týká korespondence s předsedou. Pokud vás to zajímá, tak to můžeme ještě prodiskutovat s předsedou. Máte-li nějaké specifické dotazy k tomuto bodu? A teď bod čtyři. Ten se týká dohod o investicích, dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi. Toto je téma, které sleduje předseda Moreira. A teď jsme v takové docela zajímavé fázi celého postupu mezi parlamentem a radou, protože jsme ve fázi studie e, projednávání našeho postoje ke stanovisku rady po prvním čtení. Víte, že rada přijala své stanovisko 4. října letošního roku. A jak víte, kolega Moreira tady dnes s námi být nemůže, nicméně by jistě rád, kdyby se mohl dále zúčastnit té práce a pokud by jste neměli námitek, tak si myslím, že by bylo logické, aby pan Moreira pokračoval e, v perspektivě druhého čtení tohoto textu. Dnes uslyšíte hodně Bert Langeho, protože on je e, vybraným e, zástupcem kolegy Moreiry, takže toho teď vyzývám, aby si vzal slovo. tat kann ich natürlich... Já ho samozřejmě, pana Moreiru, tady nemohu nahradit, ale mohu vám e, sdělit několik jeho myšlenek, které sformuloval v této zprávě. My jsme opravdu absolvovali tri, trialog a v květnu tohoto roku jsme dospěli k dohodě. Výsledkem bylo to, že pan Moreira eh, poslal dopis Koreperu, eh, tak aby také rada mohla mm, tento text akceptovat. A aby parlament eh, mohl také jít do druhého čtení bez nějakých velkých změn proběhla ještě debata taky eh, juristic, eh, tedy mm, s právním servisem a tak dále. Eh, drobné změny tam byly provedeny a pan Moreira mm, se domnívá, že ty změny skutečně jsou pouze jazykové a drobné formulační, tedy aby to bylo právně v pořádku a ten text se ve své podstatě nemění. Takže pan eh, Moreira navrhuje, abychom tento výsledek nyní eh, bez změny takto přijali Máte to v podkladech a v rámci druhého čtení máme dva měsíce čas. V podstatě by to mělo stačit, poněvadž eh, kdybychom to schválili v lednu, ale myslím, že to může jít do plénu už v únoru. Děkuji. Děkuji. Dívám se, zdali tady uvidím stínové zpravodaje. Kolega Zajevský zde není. Za Alde je to Pala a Franciska Keller za Zelené. Ano, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Musím, že, musím říci, že pro nás všechny tato agenda byla celkem lekce. Chtěli bychom poděkovat eh, panu Marejrovi a dalším stínovým zpravodajům, především panu Zalevskému, za si odhodlaný přístup k věci. Jak určitě víte, zelené tato agenda velmi zajímala. Karl Schlitt eh, napsal první zprávu k této záležitosti a následně navrhl, aby pro všechny členské státy platila sunset clause a tento návrh eh, ale byl poražen. Následně tedy odstoupil z této funkce. Někteří se domnívají, že je možné dojít ke kompromisu už před prvním čtením. Na základě zkušeností, které jsme měli v minulosti, teď možná věci už vypadají jinak. Ale to je minulost. Zelení jsou velmi spokojení s tím, že konečný výsledek zachovává pravomoci a nové pravomoci v oblasti evropské investiční politiky pro Evropský parlament. Je to úspěch. A konec konců některé síly v radě toto spochybňovaly v určitou chvíli. Ale když se podíváme na obsah, tak eh, nejsme úplně spokojeni, především co se týče původního účelu této právní úpravy, který měl eh, vést časem ke společné investiční politice Evropské unie, zatímco teď se zdá, že určité oblasti budou zachovány v pravomoci členských států a není vůbec jasné, eh, zda stávající praxe bude kdy překonána. Zdá se tedy, že není naplňován původní účel a proto chceme jako zelení hlasovat proti a doufám, že po veškeré práci, kterou jsme v této oblasti odvedli, to pro vás bude přijatelný postoj. Eh, Helmut. Helmut. Uh, thank you. I also want to share... Eh, Děkuji. Já bych chtěl vystoupit za naši skupinu. Nebudu se pouštět do historie celé této agendy. Měli jsme k tomu ve výboru dlouhou rozpravu, ve které zazněly různé přístupy. Naše skupina také není spokojena s výsledkem, nicméně respektujeme to, že eh, vyjednávací tým tvrdě pracoval v rámci triologu. a dosáhli jsme jaksi maxima. Prosadili jsme maximum, co jsme mohli. Jak už bylo konec konců řečeno. Možná, že jsme si mysleli, že kompromis najdeme příliš brzy, Pustili jsme se do vyjednávání a tak, jak říká paní Keller, možná jsme úplně nezohlednili pozici v plénu, takže trochu váháme máme-li eh, schválit tento výsledek vyjednávání. Děkuji a táži se, zdali jsou tady jiné poslankyně či jiní poslanci, kteří se chtějí ještě vyslovit eh, k tomuto tématu. Není tomu tak? Je tady někdo za kyperské předsednictví, eh, který by se chtěl vyjádřit ke stanovisku rady? Nevidím, že by se někdo hlásil. Máme zde zástupce komise pan Rubinači, Palacio Soreda, anebo Hetz Green. Je zde někdo? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Marta Bush z Generálního ředitelství pro obchod Evropské komise. Ráda bych vám sdělila, že Evropská komise přijala svůj postoj týkající se eh, tohoto přechodného nařízení, respektive pozice rady ve sdělení ze 16. října tohoto roku. A v tomto sdělení Evropská komise potvrzuje postoj přijatý radou v prvním čtení a stvrzuje, že tento postoj reflektuje dohodu trialogu komise, rady a parlamentu. Evropská komise z toho důvodu přijímá postoj rady. Děkuji, pane předsedo. Merci. Děkuji za vaši informaci. Eh, francouzština je na druhém kanálu, jen tak mimochodem, dneska je to všech trochu jinak. Eh, někdo jiný se chce ještě vyjádřit? Eh, Bernd Lange má slovo tedy, prosím. Já bych rád reagoval na Francisku a Helmuta ještě. Já chápu, že je zde přetrvávající skepse. Musíme vzít na vědomí, že mnohé členské země zjevně dosud eh, si nepovšimli dostatečně, že máme nyní Lisabonskou smlouvu a že tady eh, obchodní politika a ochrana investic, eh, že je nyní záležitost pro společenství a že tedy k tomu máme také co říci. A já si myslím, že my jsme měli de facto se dohodnout ještě na mnohem větším rozsahu, ale eh, v současné době je prostě uspořádání sil takové, jaké je a proto tak to dopadlo. Ale určitě do budoucna budeme jako parlament uvažovat ještě o větší transparentnosti, ale samozřejmě tedy eh, skepse eh, přetrvává a zde máme to, co chceme v radě prosadit. Děkuji. Deadline. Dobře, děkuji. Takže pozměňovací návrhy můžete zasílat do 12 hodin 9. listopadu. A teď již můžeme přejít k bodu 5. Současný stav probíhajících trojstranných jednání. E, jedná se tedy o vyjednávání v druhém čtení rámce makrofinanční pomoci Gruzii. Tady zase vzhledem k tomu, že Vital Moreira, náš předseda, zde není, tak dávám slovo jeho náhlému zástupci Bert Langemu. Kolegin. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Kolega Moreira je zpravodaj k této zprávě. A od něho tedy mám pověření eh, vám říci, že 16. října proběhl první trialog, kde se hovořilo zejména o možnostech eh, přechodného řešení. V podobě eh, odblokování té pomoci. Ale nepodařilo se najít s radou zhodu, zejména tady v tom, že členské země nemají zase eh, takový zájem najít eh, řešení spolu s Evropským parlamentem. Členské země se nyní snaží eh, interně mezi sebou tedy debatovat o různých možnostech odblokování pomoci. To by snad mělo proběhnout v nejbližších dnech. A poté proběhne další trialog. Zatím nevíme přesně kdy. Takže bychom měli zatím formálně pokračovat dále a jít do eh, druhého čtení a dnes odpoledne projít hlasováním. Má někdo něco k tomu, nějakou připomínku? Eh, Mladá garda z EPP by to chtěla nějak doplnit? Ne? A komise by si přála vystoupit? Arunas Rybukas? To není on? Je. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Zastupuji generální ředitelství pro obchod a toto není naše agenda. Ja, merci. Ano, děkuji. Takže já bych navrhl následující postup. Přijmout doporučení zpravodaje, jít do druhého čtení. Máme tady ovšem výraznou konečnou lhůtu, prosinec 2012. Tam e, to končí. E, možnost dohody se tím e, vlastně vyčerpává a museli bychom v opačném případě jít do dohodovacího řízení. Takže to je vše. bod 6, činnost monitorovací skupiny. Nejprve není zde pan Kamal, buď přijde a nebo dáme slovo někomu jinému, aby se eh, vyjádřil eh, k otázce Singapuru a k setkání s velvyslancem Singapuru. A teď Čína. To je opravdu velice eh, složité a obtížné téma pro Evropu 17. Eh, října. La DG Trade et la DG eh, šlo k jednání mezi DG Trade a DG Hospodářská soutěž. Já vám navrhuji, abychom si vyslechli Mučolse k veškeré aktualitě ohledně Číny. Je tam toho hodně včetně eh, toho řízení či eh, vyšetřování, které eh, vede DG Trade ohledně dumpingu v fotovoltaice. A jde tady také o to, co nedávno, vlastně včera Čína prohlásila, určitá odvetná opatření chystá, protože chce také spustit dumpingové šetření, které by se týkalo některých materiálů používaných ve fotovoltaice. Prosím, Helmute, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Zelení eh, patří ke spoluiniciátorům také hm, té ústní interpelace výboru INTA, které jsme hm, navrhli na plénu Evropského parlamentu. Ale já bych eh, rád se eh, vrátil k zasedání poslední monitorovací skupinu pro Číny, Čínu my jsme se zabývali výsledky posledního samitu s Čínou se září a došlo, eh, nebo tedy uvažovali jsme o té plánované bilaterální spolupráci po době smlouvy s Čínou. Tím jsme se také zabývali také v rámci hearingu a tak v rámci memorandu o porozumění s Čínou a to se týkalo otázky, otázky konkurenčních. Pro informaci všem členům výboru bych ještě řekl, že Evropská komise 20. září podepsala memorandum porozumění s Čínou. Toto memorandum je velice eh, silně zaměřeno na posílení spolupráce eh, mezi Evropskou komisí a China Monopoly Enforcement Authority, příslušný orgán eh, vlády a v Číně a dále ministerstvo nebo příslušná komise v Číně pro mezinárodní obchod. Již šlo také o e, praktickou spolupráci v otázkách kartelového práva, e, také o mechanismy, e, jak se bránit dominantní tržní pozici a dá se říci, že v této debatě eh, sice nebyli všichni poslanci, ale všechny kanceláře a sekretariát tam eh, byly a eh, šlo o velice podrobné hodnocení otázky přechodného období, také technické otázky pro přechodné období problematika také komerčních eh, vztahů, posilování bilaterální obchodních vztahů. A tady eh, k tomu je třeba vzít v úvahu také to, že nastává, eh, respektive nastane, nastanou personální změny v čínském vedení po dalším sjezdu komunistické strany a to by tedy mohlo mít eh, dopady i zde. A také otázka je, zda závěry tohoto eh, partajního sjezdu eh, také nějak ovlivní to, co, jak se Čína bude chtít chovat. Eh, pokud se týče eh, té poměrně otevřené eh, řeči Weng Jiabao, ministerského předsedy, a tam jde vlastně o to, že zda Čínu tedy považovat za tržní hospodářství nebo ne, čili to všechno je také třeba vzít v úvahu a to znamená, že EU e, zastoupená tedy nejenom předsedou komise, ale také komisařem de Giftem, tak to vše dává najevu také to, že komerční aspekty další spolupráce s Čínou e, komise velice pečlivě studuje. Taky jsme vzali v úvahu to, že e, Evropská komise se zabývá také eh, závěr nebo situaci v příslušné eh, vládní komisi čínské vlády a pro zahraniční obchod a zdá se, že situace pro evropské podniky se mm, nedá říct, že by se zlepšovala. Eh, dochází k určitým problémům, pokud se týče přístupu na trh. A tady možná eh, by se tím měla Evropská unie zabývat, tedy tím tou otázkou přístupu na trh. Eh, prostě jde o to, že eh, silní obchodní partneři velké ekonomiky, jako je Čína, ale třeba bychom se mohli také také další, jako třeba Brazílie a další země, Čili já myslím, že pokud se týče přístupu k trhu, tak tady je třeba možná uvažovat o nové definici a novém přístupu k této věci. To bychom si měli proskytovat, prodiskutovat také mezi českými zemí v Evropě, aby se mohla uskutečňovat otevřená férová obchodní spolupráce. A kromě toho eh, komise uvažuje také o tom, že eh, čínská strana eh, by ráda viděla ještě další kroky, kromě tedy obchodní dohody, například také eh, bilaterální komplexní dohoda mezi EU a Čínou. Toto by si Čína zřejmě představovala. Já si myslím, že i o tom bychom měli uvažovat celá vážně. Je to možná trošku brzy pro Evropskou unii, ale i jestliže tedy eh, máme podobné dohody s jinými částmi světa, pak eh, zřejmě tedy eh, Čína by k tomu také měla patřit. A tady je tedy otázka jak eh, jsou vlastně pozice eh, podniků eh, tam i zde v určitých branžích, jako je třeba ta solární energie. Tady také je otázka, jaké výhody mají možná evropské podniky z hlediska aplikovaného výzkumu, jak toto využívat v průmyslu a e, to by se týkalo také toho, e, jak by e, třeba masové využívání těchto zařízení v Číně a možná také v čenských zemích a v jiných zemích, jak by toto mohlo vypadat. A určitě tady, tady se to týká také změny klimatu, čili e, e, prostě ono to má smysl, e, pokud se to bude zaměřovat na určité otázky. Takže neměli bychom podceňovat tyto perspektivy a měli bychom naopak společně Eh, toto vidět jako součástí globálních vztahů EU k jiným zemím. Možná, že k tomu ještě něco. Eh, také eh, třeba perspektiva časová, to znamená, co se třeba odehrálo za poslední deset let, to znamená také rozšíření Evropské unie a podobně. A Příští týden, koncem týdne, bude také parlamentní shromáždění eh, a možná, že tady eh, by bylo dobré se inspirovat, eh, inspirovat tím, jak probíhá debata v jiných grémiích, tak vícestranných grémiích a také v té otázce obchodních vztahů by mohla tím pádem být eh, tato kooperace, tento druh více zohledňován. Děkuji vám. Merci. Děkuji. A táži se, zdali tady je někdo, kdo by se chtěl vyjádřit k tomuto bodu, kdo by měl nějakou připomínku. Já osobně bych jednu měl. Myslím totiž, že se eh, o tom také zmínil kolega Mučols, jde o tu fotovoltaiku a to je taková, e, takový symbol pro vztahy mezi Evropou a Čínou, co se obchodních vztahů týče. Na jedné straně je tady obrovská země, Čína, s neuvěřitelnou průmyslovou kapacitou, ta je opravdu fenomenální a Čína se domnívá, že ze strategického pohledu jsou obnovitelné energie nutným prvkem 21. století. A na druhé straně a já osobně musím říct, že nejsem vůbec pro nějaké plánování čínského typu, ale když si srovnáme 12. pětiletý plán e, Číny a sdělení komise o Eh, průmyslové politiky, eh, o průmyslové politice, tak jak ho vypracoval komisař Tajani, tak nejsme eh, ve stejné fázi. Já si opravdu nepřeji, abychom v Evropě měli nějaké pětileté plány, ale absence trochu serióznějších eh, ambicí, eh, to, to je závažné, ať už jde o nějaké eh, ty konkrétnější cíle, ať už jde o způsob, jak vlastně obhajovat určitou průmyslovou kapacitu Evropy, jak si stanovit priority. Takže když srovnáme tyto dvě pozice, tato dvě stanoviska, tak vidíme, že jsme úplně jinde oproti Číně a musím říct, že musíme opravdu opravdu lépe artikulovat naší obchodní a průmyslovou politiku. To za prvé. Za druhé, Čína vždy až do dnes eh, své eh, vztahy eh, s Evropou stavěla na takové té premise, že ano, vztahy, ale s členskými zeměmi, mezi členskými jednotlivými členskými zeměmi a Čínou, a ne mezi Unií a Čínou. A já se domnívám, že pokud Evropská komise která dnes nemá nějaké závažné nástroje na e, otázku antidumpingu, vidíme to ve fotovoltaice, tak e, prostě pokud nevyužije této příležitosti, E, a neuvědomí si, že e, vztahy e, s Čínou jsou vztahy Evropy s Čínou, ve kterých má klíčovou roli hrát komise a instituce, tak prostě budeme muset být v defenzivě, protože nebudeme schopni konstruktivně přistupovat k těm všem otázkám vztahu s Čínou. Takže říkám to proto, že se domnívám, že se jedná o zcela závažné období mezi ve vztazích mezi námi a Čínou a že bychom si to měli uvědomit. Paní Berder, prosím. Thank you. Um... Děkuji mnohokrát. Možná se vám bude zdát, že to je mimo téma, ale přesto mám pocit, že to je otázka, kterou je potřeba nadnést při každé příležitosti vyjednávání s Čínou. A to podpora nelegálního obchodování slonovinou a, a rohy nosorožců. Co se týče slonoviny, tak v podstatě tento obchod e, vede k tomu, že vymírá populace slonů v Africe. A zdá se, že tomu přikivuje čínská vláda, a to z toho důvodu, že poukazuje na legální obchodování prostřednictvím CITES a následně pokud se nám po- podaří vyhrát v oblasti fotovoltaického zařízení, tak ho začnou vyvážet do Afriky a už jsme to viděli v případu Keni, kam se toto zařízení posílá, ono potom nefunguje a lidé eh, tam najednou eh, nechtějí kupovat novou technologii vůbec. Když jednáme s Afrikou a s Čínou a s ostatními novými velkými trhy, tak je potřeba vyjednávat opatrně, protože máme trh, na který se oni chtějí dostat a následně tedy nemáme v rukou páku a můžeme tlačit na globální otázky, které jsou pro nás důležité a nelegální obchod se slonovinou je opravdu urgentní problém v Africe. Ještě dřív, než dám slovo Helmutovi, tak se táži, zdali se třeba teď v tuto chvíli komise nechce ujmout slova. Není tomu tak? Čína, komise, nějak vás to bere nebo ne? Asi ne, dobře. Tak Helmut. Já myslím, že to je zajímavé pro komisi, ale možná, že eh, se jim nechce promluvit právě teď eh, k tomuto konkrétnímu bodu. Ale samozřejmě ten bilaterální obchodní vztahy mezi EU a Čínou, to je velice důležité téma, tomu eh, věřím, tak to bylo řečeno. Ale chtěl bych říct několik slov k pár slovům, které jste právě zdůraznil, Janiku. Já se domnívám, že pokud eh, necháme eh, trh, kde je 1,4 miliardy lidí, víceméně tedy Čínu, pokud to eh, je skutečně podstatné, proto abychom tedy eh, pochopili také eh, ostatní obchodní partnery Číny. To je prostě energetika, suroviny, životní prostředí a tak dále. Jestliže nechápeme to, že uspokojování čínského trhu, to je důvod pro to, abychom také znovu zvážili svůj vlastní přístup k ekonomickému rozvoje. Čili já myslím, že bychom se měli vrátit k vlastní zprávě Evropského parlamentu a k obchodním aspektům našich vztahů s Čínou. Možná, že pořád ještě plně nerozumíme, co to pro nás znamená, poněvadž když si vezmeme ten příklad fotovoltaiky, tak alespoň pro Německo, bych řekl, je to tak, že náš průmysl poněkud zaspal, protože eh, nebylo investováno do dalšího urychlení zavádění moderních technologií. Prostě eh, jenom se braly dotace od státu a vyrábělo se. No a samozřejmě takové produkty potom už eh, nejsou schopny konkurovat Čín, Číně, a tady můžeme hovořit samozřejmě eh, standardní, eh, tedy pracovní standardy, ekologie a tak dále. Čili my skutečně se musíme eh, zabývat otázkou technicky pokročilejších solárních panelů, ekologičtější a tak dále. Čili to je prostě třeba posuzovat celkově znovu to promyslet, posoudit. A možná, že bychom na základě těchto společných výzev eh, měli se zabývat otázkami dalších eh, výzev pro, já nevím, eh, strategie 2020, obchodní politika a tak dále, poněvadž my musíme skutečně rychleji se snažit porozumět tomu, jak s pomocí společných standardů Eh, posílit konkurenceschopnost evropského hospodářství. To prostě musí být mezinárodně dohodnuté standardy a tak dále. A je třeba také upozorňovat na to v rámci Evropské unie, že my tady potřebujeme eh, Čínu jako férového partnera v mezinárodním obchodě, také v obchodě vůči EU. Dobře, děkuji. A co se týče Eh, těch eh, solárních panelů, tak ty náklady mzdové představují méně než 10%, to je eh, jasné, ale pak je tady otázka těch více jak 30 miliard dotací z veřejných zdrojů. Dnes odpoledne každopádně máme veřejné slyšení, workshop právě k otázce investování v Číně a komise se tam bude moci samozřejmě tež vyjádřit. A teď Mercosur a Střední Amerika. Máme zde zpravodaje k Mercosuru, to je kolega Susta, a k Střední Americe je to kolega Zalba. Pablo Zalba, oba cestovali, byli v Brazílii, na Kostarice a v Panamě. Takže já vám teď navrhuji, aby eh, nám řekli eh, něco k tomu, a potom, pokud by souhlasil Bert Lange, tak eh, eh, by se mohl eh, vyjádřit také k cestě do Ruska, k cestě delegace do Ruska po vystoupení Johna Luky a Pabla. Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, jsem doprovázel delegaci Mercosuru jako zpravodaj do Brazílie a to těsně po kole eh, jednání mezi Evropou a Mercosurem eh, o dohodě, o obchodní dohodě a dohodě o přidružení, globálnější dohodě o přidružení. Eh, čas eh, dost pokročil a já se pokusím být co nejstručnější. A uvést ty zásadní body eh, v rámci systému vztahu mezi Unují, Uruguají, Venezuelou, Brazílií a Paraguají nejsou politické podmínky možná ještě zcela E, přiměřené, nicméně dohoda je důležitá pro všechny strany. A když e, se odstnete v této části světa a když se začnete zabývat především těmi obchodními aspekty, tak je eh, jedna věc jasná. Politická eh, situace ty záležitosti výrazně zpomaluje. Zpomaluje ten pokrok. Je také třeba si uvědomit, co znamená vstup Venezuely do Mercosuru. Eh, došlo k volbám a je třeba počkat na to, jaký bude důsledek těchto voleb v Venezuele právě z hlediska těch dalších obchodních vztahů. Na druhé straně to, k čemu došlo v Paraguji nedávno, má také svůj dopad na vývoj situace. A za třetí, politika Argentíny v oblasti eh, obchodních vztahů je čím dál tím více charakterizována důrazně ochranářským přístupem. A tohle jsou všechno eh, fenomény, které celý eh, pokrok zpomalují. E, reakce jsou čím dál tím více ochranářské ze strany řady států. My jsme tato svá zjištění také sdělili příslušným orgánům. Setkali jsme se s brazilským ministrem zemědělství například. Kromě toho jsme se také setkali se zástupci podnikatelských svazů, nevládními organizacemi. E, zúčastnili jsme se různých seminářů na univerzitě. Dohromady jsme prožili velice čtyři čtyři velice intenzivní čtyři dny, abychom se eh, v té situaci lépe zorientovali, jak po té politické, tak po té obchodní stránce. To kolo vyjednávání eh, teď vlastně ukazuje eh, situaci, která nesnad, že by byla přímo krokem zpátky, ale není to nějaký výrazný eh, pokrok, který bychom tady mohli zaznamenat. A ukazuje se, že Mercosur vlastně není schopen nabídnout určitou, přijít s určitou nabídkou, značkou jako Mercosur. E, určitá očekávání jsou spojena s summitem v Santiago e, z kraje příštího roku a já se domnívám, že na naší straně bychom ještě měli více e, tu situaci analyzovat. Analyzovat ji skutečně dohloubky a možná předložit nějaké usnesení, které by schrnulo ty jednotlivé zásadní prvky, ty jednotlivé problematické, eh, ta jednotlivá problematická místa, ale zároveň také zmapovalo eh, ty šance, které tady nepochybně existují. Eh, parlament se v posledních době vyjadřuje takovým trochu rozstříšenějším způsobem k celé této problematice a usnesení k zemědělské otázce, to už bylo vlastně někdy z kraje roku 2011, ale ve skutečnosti nikdy tady nebyl bylo eh, schrnuto celé to, eh, celá ta široká škála těch jednotlivých prvků, ten eh, postupný nárůst protekcionismu a tak dále. Možná, že bychom měli tyto věci také probrat s radou a komisí, možná, že by parlament svým usnesením měl kroky rady a komise také následovat, abychom byli připraveni na jednání summitu v lednu 2013. Takže shrnuto a pod podtrženo. Podmínky tady jsou. Není to všechno uzavřené, ale nejsme příliš eh, optimisticky naladění vůči závěrům toho jednání. Eh, hlavním aktérem je Brazílie. Nicméně Brazílie nechce eh, opustit ten kontext solidárního přístupu k dalším státům združeným v Mercosuru. Takže je pravda, že tu i onde jsou znát určité možnosti transformace dohody Mercosur v bilaterální dohodu s Brazílií, ale upřímně řečeno si nejsem jist, že by to bylo možné a že by to vláda, brazilská vláda zcela jednoznačně podpořila. Takže je třeba dále jednat eh, v kontextu Mercosuru, ale zároveň je nutné si uvědomovat všechny ty problémy, všechny ty obtíže, které tady jsou. Protože navíc jsou tady různé těžkosti mezi těmi jednotlivými státy, například stanovisko Argentíny, brazilské orgány výrazně výrazně eh, zneklidňuje. Takže eh, myslím, že teď eh, a tady mohu uzavřít celou věc tím, že zdůrazním nutnost, aby, komis, aby výbor INTA do větší hloubky analyzoval celou situaci a aby Evropský parlament měl možnost zaujmout jednoznačnější stanovisko a důrazné stanovisko eh, k celé této věci. A aby také sledoval diskuzi na úrovni rady a stále si uvědomoval velice komplexní charakter těch politických eh, Eh, otázek, které se výrazně promítají i do těch obchodních záležitostí, protože víme, že jde o úplně, nebo že půjde o úplně největší dohodu o přidružení, eh, která se Unie týká. Děkuji. Elmut. Thank you. Eh, I also want to thank... Děkuji, já jsem chtěl také poděkovat za tyto informace o monitorovací skupině. Chci říci, že tato skupina je velmi užitečná, jak je vidět z informací, které můžeme předat mezi výboru. Tomuto výboru, protože vidíte, že v některých oblastech můžeme se porozit více do hloubky. Chtěl jsem ale zmínit jeden bod, který je v souvislosti s Mercosurem důležitý. Zkušenosti s bilaterálními dohodami s Kolumbií a Peru vedly k tomu, že se oddělila určitá regionální struktura. Zamysleme se proto nad tím, jestli by se nemohlo stát, že eh, Brazílie také odejde z Mercosuru. Prostě je potřeba, aby Mercosur byl naším regionálním partnerem, abychom zachovali to původní pojetí. Já vím, že existují jaksi pod pokličkou určité problémy, ale přesto si myslím, že bychom se měli soustředit na myšlenku zachování regionální obchodní spolupráce a jeho, jejího posílení. Je v našem zájmu, aby Mercosur fungoval, aby fungovala hospodářská spolupráce mezi jednotlivými zeměmi Mercosuru. Je to i v našem zájmu. Když se hovoří o Číně, tak tam také hovoříme o velkém trhu, na kterém figurují různí místní aktéři s různými zájmy. A to tež platí i pro Latinskou Ameriku. Hovoří se o asociačních dohodách, myslím si, že bychom měli posílit i regionální spolupráci. Děkuji. Eh, le parlement... děkuji. Evropský parlament tedy nevidí situaci příliš optimisticky. Myslím, že eh, Evropská rada eh, také ne. Mercosur rovněž a komise, která byla vždy nadšená pro jednání s Mercosurem, může nám trochu toho nadšení teď tady předvést? Ne. Já vás nechci nějak tlačit do kouta, to v žádném případě. Ale toto je přece oblast, kde komise opravdu eh, hraje velice proaktivní roli. Děkuji, pane předsedo. Ano, jestli se hledá eh, trochu naděje, tak se vždy je třeba otočit směrem ke komisi. Eh, já bych si dovolil jenom dvě krátké poznámky. Nedávno eh, se tady jednalo v Brazílii, pak eh, se komise také mohla vyjádřit na jednání s tou monitorovací skupinou. Samozřejmě, že jednání s Mercosurem tyto bilaterální vztahy mezi eh, dvěma velkými regiony eh, sebou nesou určité potíže. Naši partneři z Mercosuru mají eh, určité problémy. Komise ta jednání sleduje velice, velice bedlivě a průběžně bude i nadále informovat parlament o všem, veškerém vývoji. Myslím, že je zřejmé, že Mercosur eh, představuje určitou celní unii a to eh, znamená, že vztahy mezi těmito zeměmi jsou trochu odlišné než jinde, že jsou specifické a že eh, my v tomto směru máme trochu jiné zkušenosti než to, co probíhá mezi zeměmi Mercosuru. Děkuji vám, pane. A já teď navrhuji, abychom si vyslechli kolegu Pablo Salvu ohledně návštěvy e, v Kostarice a Panamě. Děkuji, pane předsedo. Tento týden jsem navštívil Panamu s delegací a byli jsme také e, v Kostarice. Jak e, víte, dohoda o přidružení bude předmětem hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu v prosinci. Následně eh, by měla být ratifikována parlamenty eh, v, ve Střední eh, Americe. Prozatím je to pouze nikaragujský parlament, který se již k věci vyjádřil a schválil tuto dohodu. Co se panami týče, tak situace je poměrně optimistická. My jsme se sešli s ministriní pro zahraniční věci panami a e, bylo řečeno, že dohoda bude panamským parlamentem ratifikována a to již v průběhu listopadu, nejpozději v prosinci. Takže vše by mohlo vejít e, v Panamě v platnost. A e, v Nikaraguji tam vlastně je to obdobné a týká se to tedy

té obchodní stránky věci. Eh, Panama je jedinou zemí v regionu, která nemá v hlavním městě delegaci eh, zastoupení Evropské unie. My jsme se setkali s eh, různými zástupci vlády a pokaždé nám bylo řečeno, že by bylo dobré učinit příslušné kroky, aby Evropská unie měla v místě své zastoupení. Takže nás to tak trochu zaskočilo. Myslíme si, že to je škoda. Panama je dynamickou zemí s výrazným ekonomickým růstem a cítí se tak trošičku vyloučeni, protože Unie stále ještě nemá na místě své zastoupení stále zastoupení. Vše, co bychom mohli v této věci učinit, eh, by bylo maximálně vítáno. Eh, panamci by eh, skutečně chtěli těsně spolupracovat v vytvoření tohoto zastoupení na svém území, udělají proto maximum a naše zastávka v Panamě nám umožnila konstatovat, že parlament je připraven e, dohodu o přidružení schválit ještě letos a že Panamci hodně trvají na tom, aby Evropská unie měla své stále zastoupení v hlavním městě. A teď Kostarika. Tam je ta situace ohledně dohody o přidružení trochu komplikovanější. E, vláda podle Eh, kostarické legislativy nevstupuje do eh, takovéhoto procesu, nemůže nějak ovlivnit eh, program práce parlamentu a jsou to politické frakce, které musí v Kostarice rozhodnout, v jakou chvíli tedy bude tento bod ohledně ratifikace dohody dán do programu. My jsme kontaktovali nejrůznější složky společnosti od vládních přes obchodní podnikatelské kruhy a tak dále. Bylo nám řečeno, že je velice důležité eh, poslancům Národního schromáždění Kostariky vysvětlit, že je velice zásadní ten, tuto dohodu eh, ratifikovat co nejdříve naši partneři eh, v, do, eh, v jednáních nám řekli, že bychom eh, se měli pokusit poslancům v Kostarice vysvětlit, jaké závažné negativní důsledky by měly případné prodlevy v tom přijetí dohody, v té ratifikaci dohody. A že by se samozřejmě potom jednalo o to, že Kostarika by neměla možnost těžit z výhod takového to Eh, legislativního textu a zatímco země, které by již dohodu ratifikovaly, by mohly eh, již eh, z určitých třeba kvót těžit. Byly nám připraveny materiály na tuto cestu, bylo nám řečeno, že to celé proběhne v roce 2013 dobře, ale myslím si, že je třeba udělat maximum pro to, aby poslanci E, začali být trochu aktivnější. Oni e, vlastně ukázali, že jsou připraveni ratifikovat e, celý text během prvního trimestru 2013. My doufáme, že tomu tak bude. Bylo by to skutečně velice pozitivní. Vláda země nás rovněž požádala, abychom pomohli Kostarice tím, že podpoříme její kandidaturu eh, v organizaci eh, pro rozvoj a ekonomiku. Jedná se tam o určitou vyváženost. Kolumbie by se také chtěla eh, Eh, v této věci zúčastnit a Kostarika nás žádala, abychom eh, je podpořili. Takže prosím, máte-li nějaké dotazy, teď je ta chvíle. Tam se, zdali má eh, některý poslanec či poslankyně nějaký dotaz. Komise by se chtěla ještě k věci vyjádřit, není tomu tak. Takže můžeme přejít k dalšímu bodu. Bert Lange je asi jediný z poslanecké eh, delegace, který eh, eh, byl v Rusku a který se již vymanil z vodkového opojení, na rozdíl od svých kolegů. Takže může nám Bernd tady něco sdělit o té cestě? Děkuji vám, pane předsedo. No moc vodky tam nebylo, měli jsme nabitý program. Eh, tak jak nám to nalinkoval sekretariát. Eh, my jsme se setkali s partnery z nejrůznějších úrovní, eh, evropští podnikatelé, ruští podnikatelé, poslanci Dumy, celní unie s Běloruska, s Běloruskem a Kazachstánem, Kazachstánu, zástupci vlády a tak dále, čili skutečně celé spektrum eh, celé spektrum zainteresovaných stran. Samozřejmě, že tématem byl vstup Ruska do VTO. Probíraly se otázky přetrvávajících eh, zábran v obchodě s Ruskem a zejména spolupráce v oblasti energetiky. A pokud to celé podtrhnu a dávám celkový dojem, musím říci, že eh, opravdu eh, post, pokud se týče eh, postojů ruských partnerů k nám, to pro mě bylo takové trošku důvod k zeskromnění. Rusko vůči nám se cítí jako velice silné a chtělo by nás vést určitým směrem, čili eh, hraje s námi silovou hru. V oblasti zásobování energii, to jsme eh, diskutovali s náměstkem na ministerstvo pro energetiku a ten zcela jasně eh, řekl, že pokud chceme být partnery, pak se musíme jako partnere, partneři chovat a to znamená, velice kriticky zmiňoval projekt Nabuko. Bylo to, eh, musím eh, říct, opravdu taková eh, trošku sprcha a také vzhledem k ekonomické situaci vůči Číně nebylo to pro nás příliš povzbudivé, tedy to, jak se na nás Rusko dívá, jak nás vnímá. No a za druhé, mnoho věcí, které jsme tady označovali za pokrok, jako je třeba Eh, legislativa v oblasti chemikálií nebo náš eh, balíček eh, pro energetický balíček u nás, tak de facto tam z, z, z ruské strany je to vnímáno jako překážky ve vzájemném obchodě a tak ty ztráty eh, Rusko si eh, to vnímá jako přirozené, že chce, eh, že si chce jak si kompenzovat za ty ztráty, které utrpělo vstupem do VDO. Třeba tady zavedla daň za recyklaci automobilů, ovšem pouze dovozových, čili hm, to chce posilovat domácí průmysl. Čili takto nám to bylo Eh, prezentováno. Čili eh, byla to, byly to postoje velice silně se opírající z vlastní, o vlastní ekonomickou sílu Ruska, se kterou bychom tady měli my počítat. Děkuji. Eh, také Mario byl také v této delegaci. Přejete si k tomu taky něco říci? Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že k tomu celkem nemám co dodat. Dobře, komise. Merci. Nous passons au point 8. Děkuji. Dobrá, pojďme k bodu 7. Bod 7. To je návrh stanoviska týkající se, týkajícího se rozvojových aspektů práv duševního vlastnictví na genetické zdroje, tedy dopad na snížení chudoby v rozvojových zemích. Spravodaj nebo navrhovatel v tomto případě pan Helmut Scholz. Je to pro náš výbor důležité téma, je to důležité téma i pro výbor pro rozvoj. Je potřeba, abychom sdíleli genetické zdroje a dávám slovo Helmutovi. Danke. Um, wir hatten ja... Děkuji. Na posledním zasedání obchodního výboru proběhla rozsáhlá debata o obecných aspektech tohoto tématu a je nám jasné, že tímto tématem se bude zabývat mnoho výborů a eh, na nás je tedy ta zodpovědnost eh, dopadu na obchodní výměnu. Já jsem tedy v tomto navrženém stanovisku eh, se pokusil tedy doplnit to stanovisko DV o další aspekty, které by si tam zasloužily zmínku. Já si předpokládám, že kolegové si uvědomují, že my máme jenom omezené možnosti se vyjádřit v tomto stanovisku a proto eh, jsem se snažil eh, velice intenzivně spolupracovat od samého počátku se stínovými zpravodaji tak aby mm, ta stanovisko bylo obohaceno právě tím směrem, který mm, které by mohlo výjít z naší dnešní debaty. A já bych ještě doplnil čtyři body k tomu říjnovému zasedání. Domnívám se, že nadále jde o to, abychom se Eh, dohodli na tom, jak tedy eh, VPO, VTO, dohody TRIPS a tak dále, eh, jak tedy jak tedy toto všechno zapracovat do té předložené linie výboru DV. Domnívám se, že do budoucna to sladování a koordinace Eh, také třeba k tématu těch, řekněme, genetických zdrojů. Eh, to musí být eh, významnou součástí mezinárodních dohod a taky to musí být jaksi právně zajištěno. Jde skutečně v tomto kole o to, abychom získali představu o tom, jak v tomto dospět jaksi k transparentní a právně jisté situaci. Za druhé, Eh, chtěl bych ještě eh, hovořit o tom, tom eh, takzvaném PLC, což je to předběžné, předběžně dohodnutých podmínek. Já si myslím, že v Nagojském protokolu na mezinárodním poli existuje už jaksi projednané sladěné pozice, ale dosud to nebylo ratifikováno, a to v žádné zemi. To znamená, že návrh komise eh, realizovat eh, realizovat Nagojský protokol je zároveň závazkem všech členských zemích a to je podle mě druhý důležitý aspekt, eh, které chceme tedy do tohoto tématu vložit. A sice, že EU i členské země by měly zrychleným tempem tento eh, protokol eh, schválit, ratifikovat, eh, poněvadž tam už mnohé bylo předjednáno. A také v rámci VPEO. A my e, jako e, výbor bychom se e, měli dohodnout na tom, že by tedy, tedy že očekáváme ministerskou konferenci VPEO a že na ní by mělo dojít k průlomu. A možná ještě další téma, které bylo podrobně projednáváno, a sice jak to souvisí s udržitelným rozvojem eh, rozvojových zemí. Já si myslím, že eh, my s našimi zdroji a se vším, co to vkládáme, takže skutečně eh, bychom chtěli, abychom mohli využívat výhod mezinárodně zajištěné dohodami pod Eh, dohodami zajištěné situace, která bude skutečně právně jistá, abychom měli tady jakousi perspektivu a tak dále. Já si myslím, že toto je také aspekt, který výbor pro obchod se své pozice by měl se snažit více zúraznit. v tomto stanovisku. To je tedy v bodě 5, kde jsem to tedy velice stručně sepsal, ale přesto jsem to tak udělal. Já tady se těším na komentáře sněhových zpráv a dalších kolegů a doufám, že, že navzdory eh, krátkému času, který na to máme, že se nám eh, podaří ten návrh na druhou listopadovou plenárku připravit. Děkuji. Děkuji. E, co se týče pozměňovacích návrhů, tak je možné je podávat do 8. listopadu do 18 hodin. A teď stínový zpravodajové, Christopher Fender jako první. Prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Upřímně řečeno, nemám moc co dodat. Myslím, že to je velmi slušný návrh textu. Ten text je vyvážený, Možná bylo složité eh, tento text omezit pouze na relevantní aspekty pro tento výbor. Možná změním pár, nebo navrhnu změnu pár nuancí, ale obecně ten směr eh, nám vyhovuje. Myslíme si, že je v pořádku, aby jej následoval výbor. Možná, že na to nejste u mě zvyklí, ale eh, opravdu tento text podporuji. Très bien, un nouvel axe. Dans... Výborně. Eh, nová osa eh, v tomto parlamentu mezi eh, kolegou Mučelsem a Kristoferem Fendersem. To je zajímavé. Bylo by dobré, kdyby to zaznělo v zápisu z dnešního dne a bylo následně validováno politickými frakcemi na příštím zasedání naší našeho výboru. A Josef Andres Area za socialisty má teď slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát. V zásadě jsme chtěli poděkovat zpravodaji. Ano, je to poměrně problematická agenda. Musíme se soustředit na obchodní aspekty, protože se jedná o stanovisko. Máme také omezený počet znaků k dispozici, my budeme mít určité příspěvky k tomuto textu. Chceme mezinárodní dohodu a chceme definici biopiráctví. To jsou základní prvky, které by, od kterých bychom se zde měli odpíchnout. A Chceme pomoci těmto společenstvím, aby se rozvíjela, chceme pomoci, aby mohli využívat genetické zdroje a aby tato dohoda pro ně byla spravedlivá. Je potřeba najít novátorská řešení nad rámec patentů, protože tady jsou troch, eh, protože patenty jsou v této oblasti problematické. Také si myslíme, že je potřeba diskutovat problematiku osiv a obchodování s osivy. Je to kontroverzní záležitost. Je potřeba zachovat biodiverzitu, bezpečnost dodávek potravin a také je potřeba, aby sami, sami zemědělci mohli obchodovat s osivy. Ten text je v této oblasti poměrně příliš úzce vymezený, takže budeme mít určité návrhy. Ano, děkuji za zelené Franciska Keller. Děkuji. Nejsem stínovou zpravodajkou. Naše stínová zpravodajka tady bohužel dnes nemůže být. Zelení také podporují toto stanovisko. Máme pocit, že vytváří slušný základ pro další diskusy. Nicméně, určité klíčové otázky nejsou zodpovězeny. Možná, že ostatní už o tom hovořili. Například, mělo by být možné eh, poskytnout patent na genetické zdroje a pokud ano, tak jak? A jak zajistíme zájmy místních společenství? Především žen, které v tradičních společnostech používají genetické zdroje pro účely zdraví a zdravotnické. Jak dále budeme definovat tradiční znalosti? A také, jestli protokol ABS nebude uh, vést k tomu, že rozvojové země budou muset převzít velmi uh, drahé technologie, především ty, na které se nevztahuje dohoda TREPS. To jsou otázky, na které by se v tomto stanovisku měla najít odpověď. Takže v tomto smyslu možná předložíme pozměňovací návrhy, ale obecně jsme se zprávou spokojeni. Děkuji. Merci, Catherine. Děkuji, Katerín. Děkuji. Děkuji, také chci vyjádřit podporu této zprávě. Řada věcí, které jsem chtěla zmínit, když jste zazněly. Je potřeba přistupovat opatrně k otázce genetické modifikace. Jde mě o uplatňování práva, o dodržování pravidel a případné stíhání jejich porušení. Mám ale pocit, že e, tato zpráva přistupuje k celé problematice poměrně s e, klidnou hlavou. Pochopitelně otázka nákladu na výzkum vždy stojí proti Eh, oblasti otevřených zdrojů. A u biodiverzity je potřeba se zabývat pohybem modifikované, modifikovaných produktů. Je potřeba k tomu přistupovat opatrně. Předpokládám tedy, že zde předložíme pár pozněvacích návrhů, ale nebude jich tolik. Merci. Děkuji. Eh, takže jsou tady z komise dva zástupci také. Pracovali jsme za vaší nepřítomnosti, pane kolego. Takže, jak jsem říkal, eh, jsou tady zástupci z DG životní prostředí, pan Kucuris, pan Beck. Eh, ptám se, zdali jeden z pánů chtí, chce vystoupit, prosím. Děkuji, dobré dopoledne, Jenom pár připomínek. Obecně se domníváme, že tento návrh stanoviska je vyvážený. Chceme pouze zdůraznit jeden bod, který by stál za zvážení. Generální ředitelství pro životní prostředí se zabývá otázkou využívání genetických zdrojů v trochu širším rámci, než jen z pohledu na práva z duševního vlastnictví. Pochopitelně duševní vlastnictví je jeden z aspektů, nicméně pouze jeden z aspektů. Všechny složky Evropské komise považují za důležité uvědomit si, že jde o společný zájem všech zemí a výzkumných pracovníků na tom, abychom měli otevřený systém, který umožní výměnu a využívání genetických zdrojů a příslušných tradičních znalostí. Protože na tom stojí inovace, výzkum a vývoj využívající genetické zdroje. Systém zároveň ale musí podporovat svrchované právo státu na své genetické zdroje a také právo a místních společenství vyplývající z jejich tradičních znalostí. Není to ale jenom otázka sever versus jich. Není to jenom otázka rozvojových zájmů. Je to téma, které je daleko horizontálnější. V návrhu stanoviska Výboru pro rozvoj se zmiňuje, že země OECD budou záviset na genetických zdrojích v oblasti potravinářství a zemědělství, ale ono je to přesně naopak, protože v této oblasti to vypadá tak, že jižní země obecně závisí na genetických zdrojích ze severu, především co se týče živočišné výroby. Takže to opravdu není severojižní problém, byť jsou tady určité aspekty severojižní, nicméně je to opravdu průřezové téma a je v zájmu všech zemí, abychom měli v této oblasti vhodné prostředí. Nyní uh, Nagojský protokol a jeho ratifikace. Možná víte, že Evropská komise navrhuje nařízení, které by provádělo tento protokol v Evropské unii. proběhne běžný zákonodárný postup v radě a v parlamentu. A tento běžný postup musí proběhnout. Je to předpoklad pro to, aby Evropská unie a členské státy mohly ratifikovat eh, Nagojský protokol. Vidíme to optimisticky a věříme, že legislativní postup bude probíhat rychle. Děkuji. Merci. Děkuji, Helmute, aby jsme to uzavřeli. Thank you, I want to be brief. Děkuji, jenom velmi stručně. Rád bych poděkoval za všechny připomínky. A myslím, že budeme schopni dopracovat stanovisko na další schůzi tohoto výboru, tak aby se o něm dalo hlasovat. Všechny vaše připomínky, které zde zazněly, beru v potaz, ale chtěl jsem ještě jednou zdůraznit, že z mého pohledu je velmi důležité, abychom uvažovali sice průřezově, ale soustředili se na obchodní aspekty. Nebudu tedy schopen pojednat toto velmi složité téma v jeho úplnosti. Mám pocit, že se musíme soustředit na problematiku, která se týká tohoto výboru a tím také přispět k obsahu zprávy DV. Já nebudu tuto zprávu zpochybňovat, protože mám pocit, že obsahuje řadu vhodných aspektů a že nepouze potřebujeme svůj postoj doplnit textu. Děkuji také Miriam ze sekretariátu za pomoc. A budu se těšit na další zasedání. Děkuji eh, Helmute, opravdu se snažíš eh, eh, přistupovat k celé věci konsensuálně, bravo a teď 8, 9. Sociální odpovědnost podniků. Tady jsou vlastně témata dvě či dvě zprávy e, k této problematice. Jak víte, 25. října 2011 přijala komise sdělení ohledně nové strategie Evropské unie v letech 2011 až 2014 e, v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Tady na to parlament reaguje velice e, silně, protože INTA a Jury připravili e, zprávy z vlastní iniciativy a e, každý má samozřejmě právo stanoviska k zprávám ostatním a to e, umožňuje opravdu koncentraci úsilí. Harlem Desir, který byl delegován či transferován či transferoval vlastně Berntu Langemu eh, tuto, eh, toto stanovisko, takže tomu dávám teď slovo. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Komise skutečně předložila sdělení, tak jak ho popsal náš předseda. V tomto sdělení se konstatuje, že dochází ke změně Eh, strategie této strategie v rámci komise. Strategie CSR byla dosud eh, opřena o dobrovolnost na straně podniků a tuto dobrovolnost, eh, tato dobrovolnost byla jenom posilována drobnými detaily. V tomto sdělení se předpokládá se posílením závaznosti předpisů CSR. Například od členských zemí se v tomto sdělení žádá, aby do konce roku 2012, tedy už velmi brzy, pro národní podniky nebo pro podniky na svém území, eh, aby tedy byly vypracovány Eh, plány CSR ve spolupráci také s odbory. Nebo ve sdělení komise se také počítá s tím, že do roku 2014 velké eh, evropské podniky mají závazně přijmout mezinárodní standardy, jako je eh, ISO a nebo Global Compact. Čili všechny velké podniky by se měly zavázat k určitým cílům. Dále je zde řada dalších návrhů a já si myslím, že sociální odpovědnost podniků eh, v podstatě nemůže být eh, dobrovolnou záležitostí. Proč? No, když se eh, rozhledneme, jak evropské podniky fungují v různých zemích této země, je třeba konstatovat, že ne vždy dodržují hodnoty Evropské unie, ať už je to v Africe, Latinské Americe nebo také v Rusku. Stále více se evropské podniky eh, snaží více využívat možností, eh, jak zanedbávat různé sociální, ekologické předpisy a tak dále třeba to prostě nejde. Eh, když máme tedy hlavní eh, normy Mezinárodní organizace práce, eh, OSN, jestliže ty jsou akceptovány, tak v tom případě je nutné, aby tyto sociální a ekologické standardy dodržovaly ve své činnosti po celém světě. Proto tedy podporuji Eh, návrh komise a eh, žádám ve své zprávě ještě několik eh, dalších opatření. Jednak tedy jsem přesvědčen, že u dalších pozdějších smluv musíme silněji zdůrazňovat závaznost CSR a také v oblasti GSP a GSP Plus je třeba konstatovat a zajistit to, aby evropské podniky se hlásily eh, ke své sociální a ekologické eh, zodpovědnosti, aby de facto byly vzorem. Konstatuje také, že je třeba zajistit, aby lidé, kteří eh, toto chování evropských podniků vnímají jako pochybné, aby mohli své pochybnosti uplatňovat také u soudu a aby tedy právní cestou byly podniky také upozorňovány na své povinnosti. A za třetí domnívám se, že eh, je třeba transparentnosti v oblasti chování evropských podniků. Jestliže komise žádá, aby do roku 2014 všechny velké evropské podniky povinně dodržovali eh, standardy CSR, to znamená ISO 26000 nebo Global Compact, tak eh, pro mě je důležité také to, aby k tomu došlo transparentním způsobem. A to znamená, že v rámci eh, podniků kotovaných na burze, ale také akciových společností, že by eh, eh, tedy dohled nad nimi měl být eh, také rozšířen právě na ty aspekty ekologické a etické, čili zejména, zejména v zahraniční činnosti. Takže to je všechno a já se těším na vaše mm, komentáře a případně doplnění. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Stínový zpravodajové Francesca Keller jako první. Děkuji, děkuji Bernce. Děkuji za předložení tohoto návrhu ke zprávě. E, jako zelení e, my plně e, souhlasíme s tím, že ty klauzule CSR dosud nejdou dostatečně daleko a skutečně jsme toho názoru, že třeba by byly závazné a ne pouze, ne pouze nezávazná prohlášení, která dobře zní. A mm, zatím tedy v KSP a KSP plus tady jsou, ale skutečně potřebujeme, aby byly závazné. Já tady souhlasím s tím, co si dále řekl. A jinak eh, chceme eh, ještě upozornit na to, že eh, INTA jako výbor může udělat ještě víc v oblasti koherentnosti CSR, například v té směrnice, směrnici o účetnictví, tak tam určitě by bylo možné CSR ještě lépe ukotvit. Eh, k té zprávě. Eh, určitě budeme chtít navrhnout eh, pár pozměňovacích návrhů, ale půjdou všechny stejným právě tímto směrem. Například aby u všech smluv, které uzavíráme s třetími státy, aby tam byly také povinně odkazy na principy OSN a to by pak znamenalo také, že EU a partnerské země budou mít zapovědnost realizovat tyto stávající směrnice. Já si také myslím, že eh, také eh, stávající smlouvy je možná revidovat tak, aby se v ní ocitly ty eh, klauzule, ty ustanovení o CSR a samozřejmě, samozřejmě závazně. A také myslím, že můžeme žádat to, aby evropské, evropské ambasády, které eh, také mají tady nejenom nějakou zástupce pro obchod, ale přímo se starají o obchodní vztahy, aby zde pracovali také lidé, kteří jsou experti na CSR a kteří vědí, na co je tady třeba dohlížet. A to by zase mohlo být implementováno na úrovni evropského externí akce, evropského úseku pro zahraniční činnost. K tomu tady eh, je možné posílit monitorování tak, aby hm, právě tyto plnění těchto ustanovení bylo lépe Eh, sledováno a eh, zejména co bude dál a jaké si důsledky z toho všeho, aby to prostě nevyznělo do prázdna. Čili, jak jsem řekla, eh, pozměňovací návrhy budou, ale půjdou všechny stejným směrem. Děkuji vám. Děkuji. Katrín, chceš vystoupit? Ne? Tak Helmut? Danke. Děkuji. Tak já bych chtěl poděkovat za předložený návrh. Stílový zpravodaj je Paul Murphy, který tady ale není, takže já za něho jenom zmíním dvě věci. A možná, že také právě v tomto obchodním výboru by bylo třeba zdůraznit. Bo číslo jedna, myslím, že je formulována naprosto správně, nicméně Eh, eh, mě, eh, měli bychom tedy se zamyslet nad tím, jak by to mělo být de facto předepsáno, takže to tedy to CSR. A já myslím, že mm, de facto také zahraničně politický výbor by se tím měl zabývat. A samozřejmě jsou ve hře také směrnice EC, OECD a OSN. Mezinárodně tedy existují eh, tak ne příliš jasně definované principy, ale my třeba v rámci OECD to máme už konkrétněji rozpracováno jako kritéria. Že možná by bylo dobré v tomto směru se na to trošku zaměřit a eh, říci, je tady prostě něco, co bychom se mohli opřít nebo zachytit. A další bod, eh, to, je to správně napsáno, a je to bod 6. Eh, třeba my jsme něco, ne všechno jsme tady prosadili u směrnice o transparentnosti a mm, možná, že parlament neměl dostatek odvahy jít tímto směrem dál, ale já myslím, že s tím musíme něco udělat, nebo eh, se nám to vymkne. Já si myslím, že tady to je důležitá otázka a tady bychom skutečně měli jak si ten svůj domácí úkol opravit, čili my se také budeme snažit ještě mm, eh, v tomto směru obohatit eh, toto naše stanovisko. Sí. Děkuji. Paní Hanzlik. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, omlouvám se, že jdu pozdě ale zrovna skončilo hlasování ve výboru IMCO, takže jsem mohla přijít až nyní. Chtěla bych poděkovat autorovi eh, stanoviska za dobrou práci, podporu jeho text. CSR jako součást politiky obchodu, to je důležitý předpoklad pro to, aby tato politika byla v souladu s obecnými cíly Evropské unie. Bez pochyby obchod by se neměl příliš lišit od jiných vnějších či vnitřních strategií Evropské unie. A neměl by vést k tomu, že by došlo k porušování demokratických, ekologických či jiných hodnot. Obchod a společenská odpovědnost podniků musí být úzce provázány. Mezinárodní obchod se řídí státními dohodami, nicméně sociální odpovědnost podniků vychází ze zásady dobrovolnosti. Obchodní zásady a povinnosti vyplývající eh, z oblasti sociální odpovědnosti pro podniky by vedly k tomu, že bychom učinili výrazný krok k lepšímu eh, dodržování těchto zásad sociální odpovědnosti a také dodržování sociálních a ekonomických eh, norem státy, které v tomto smyslu mají dohody s Evropskou unii. CSR nemůže být eh, blokujícím faktorem, který by zpomaloval a brzdil mezinárodní obchod. Firmy chtějí provádět zásady sociální odpovědnosti. My se musíme postarat o to, abychom vytvořili dostatečné právní prostředí. A další důležitá věc z mého pohledu je potřeba podporovat prostředí, které by motivovalo firmy k tomu, aby zásady sociální odpovědnosti eh, byly součástí jejich praxe. My jsme říkali, že podniky musí změnit svůj postup, chtějí být sociálně a ekonomicky odpovědné. A to především, pokud působí ve třetích rozvojových zemích. To je aspekt, který bychom měli dále potrhávat. Kromě toho je také potřeba poukázat na to, že pakliže se nedodržují zásady sociální odpovědnosti, tak to škodí výrobě i pracovníkům, kteří působí v Evropě, protože od nich se vyžaduje, aby dodržovali sociální a ekonomické normy. Já si domnívám, že tato koncepce má potenciál inovativním způsobem reagovat na sociální i ekologické problémy. A jak jsem říkala na samém začátku, je to zásada, která by měla být více propagována. Je potřeba, aby firmy plně a aktivně využívaly eh, sociální odpovědnosti. Je také potřeba, aby si toho všimli partneři a klienti těchto firm, protože jejich podpora bude motivovat firmy k tomu, aby eh, prováděly zásady sociální odpovědnosti. Ještě jednou jsem chtěla říci, že autor odvedl skvělou práci a určitě najdeme společnou řeč eh, u pozměňovacích eh, návrhů. Děkuji mnohokrát. Merci. Děkuji. Já mám ke zpravodaji dotaz. Podle mého názoru celá řada evropských podniků eh, jsou velmi vlastně aktivní v podpoře eh, kandidátů ve Spojených státech, ať už se jedná o volby prezidentské či volby do kongresu a ptám se, zdali transparentnost, eh, eh, co se týče právě podpory evropských podniků jednotlivým kandidátům ve Spojených státech eh, by také mohla spadat do tohoto rámce sociální odpovědnosti podniků, protože když vidíme některé veliké evropské podniky, Eh, podporo, které podporují eh, kamer, eh, kandidáty, kteří jsou velice výrazně proti ochraně životního prostředí či klimatu, tak to asi by evropské občany zajímalo. Chce někdo z komise vystoupit? Pan Palačo například, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, e, když dovolíte, tak několik e, připomínek ke stanovisku a e, také k diskuzi, která tady zazněla. Kdybych se měl vrátit ke sdělení z roku 2011 o sociální odpovědnosti, tak komise vlastně přijala takové nové stanovisko a my jsme definovali sociální odpovědnost eh, podniků, jejich důsledku na společnost Eh, myslím, že není eh, vůbec podstatné diskutovat, zdali je tato eh, sociální odpovědnost povinná či nikoliv. My hovoříme o důsledcích pro společnost jako takovou. Tady jde o maximalizaci pozitivních dopadů a minimalizaci případných dopadů negativních. Kdybych se měl vrátit k těm bodům, které E, tvoří páteř stanoviska, tak si myslím, že stanovisko nebere ohled na některé z nejnovějších e, vývojových trendů, které lze vystupovat v politickém rozhodování komise, protože sociální odpovědnost podniků e, je také reflektována v nejnovějších obchodních dohodách s Kolumbií, Peru a dalšími zeměmi. Rovněž v našem nejposlednějším sdělení o investování investování v roce 2011 a v růstu e, obchodních výměn v roce 2011 jsme začlenili tento aspekt. Teď vlastně e, vyjednáváme e, řadu dohod o volném obchodu a sociální odpovědnost podniků tam hraje důležitou roli a v nových dohodách o investování tomu bude rovněž stejně. Co se týče doložky o sociální odpovědnosti podniků, tak my bychom chtěli zdůraznit to, že tady doporučujeme využívání hlavních směrů OECD pro mezinárodní podniky. To už vlastně e, jsou implementační mechanismy, národní e, kontaktní místa a prováděcí opatření, jak e, realizovat tu nejvyšší možnou úroveň těchto kontaktů podle sociální odpovědnosti podniků a musíme Eh, samozřejmě eh, tyto eh, podrobnosti začlenit do našich textů, ale nevidíme k tomu nutnost, protože tam mohou být pouze odkazy na ty hlavní směry OECD, které v tomto směru představují ty nejzhuštěnější, nejdetailnější materiály. Byly tady ještě zmíněny další, Mezinárodní úřad práce také vypracoval v tomto směru eh, svůj manuál, ale podle nás jsou ty hlavní směry OECD v této oblasti velice, velice důležité a svým způsobem nejlepší, protože obsahují i ty prováděcí předpisy. Eh, co se týče doložky nejvyšších výhod GSP a GSP+, tak zase tam je také otázka doplnění těch principů sociální odpovědnosti podniků, ale eh, GSP je vlastně nástroj mezivládní. Tam eh, se do toho nevstupuje rozhodovací proces na úrovni podniků, takže my eh, do GSP nezačlenujeme ne tu sociální odpovědnost eh, podniků eh, jako takovou, ale její prvky jsou tam již obsaženy. Pak je tady otázka toho, že je třeba být kompatibilní s VTO. A co se týče volání po spolupráci v té oblasti justice a Eh, také eh, účinného přístupu k justici. My si myslíme, že tohle je asi jít trošičku dál, než to, co obsahují běžné obchodní dohody. Eh, toto spíš už spadá do té oblasti rozvojové politiky než obchodní politiky. Ne, že bychom byli proti zavádění takovýchto mechanismů, ale myslíme si, že dohody o obchodu a investici patrně nejsou těmi, kde by se toto mohlo objevovat. A ještě Eh, co se týče eh, eh, takového to vyvážení mezi investory, ochranářskými politikami a tak dále. My toto bedlivě sledujeme a také chceme se tomu věnovat v těch nadcházejících dohodách o investicích. Chceme se zabývat Eh, také právem eh, na regulaci. Toto právo eh, musí být uchováno v kontextu těch dvoustranných dohod, investičních dohod a také chceme prosazovat zapojení podniků, co se týče přijetí těch nejvyšších možných norem mm, firmního chování a odpovědnosti. A transparentnost ve směrnici

Accounting Directive. Nevím, jestli tady příslušný DG je zastoupen, ale myslím si, že DG Market eh, teď pracuje na takovémto textu nařízení. Nevím, v jaké fázi ta příprava je. Jedná se o finanční výkaznictví a tam vlastně půjde o modifikaci dvou eh, stávajících směrnic o účetnictví a tyto změny začlení samozřejmě také eh, určité prvky nefinanční finančního výkaznictví. Takže to se teď vlastně celé děje a myslím si, že do Evropského parlamentu se e, tyto texty brzy také dostanou, obsahující již tyto změny. A e, možná, že by to také mělo být zohledněno e, zde a to je asi vše v tuto chvíli. Bert Lange jako zpravodaj, prosím. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také kolegům a kolegyním za komentáře, kteří naznačili další způsoby zdokonalení této zprávy. Myslím, že všichni jdeme stejným směrem a sice chceme evropským podnikům dát přísnější předpisy, tak, aby i ve své obchodní činnosti a další činnosti reprezentovali evropské hodnoty, aby na ně prostě nezapomínali, jakmile opustí eh, evropský kontinent. Zástupci komise eh, bych chtěl předložit několik komentářů a také otázek. Vy jste tady řekl, že všechno je v pořádku a takovou zprávu nepotřebujeme. Já to vidím zásadně odlišně. Když se třeba zaměříme na CSR v té obchodní dohodě, o které jste hovořil, tak jde vlastně o propagaci CSR. Nehovoří se nijak o standardech, o kontrole, monitorování a podobně. Čili já jsem přesvědčen, že tady je ještě co optimalizovat a také v otázce integrace do GSP a GSP+. Tady by chtělo také jasněji říci, které schéma se vztahuje na koho a jak by se dotyční měli chovat. A dále v otázce transparentnosti v oblasti eh, výročních a měsíčních zpráv o činnosti, tak tady by bylo skutečně dobré, kdyby komise konečně předložila dlouho ohlašovaný návrh a my ho budeme skutečně žádat tak dlouho, dokud se neobjeví na stole. Já bych nicméně této příležitosti chtěl využít k otázce. Ve sdělení se objevuje celá řada, myslím, že 13 konkrétních záměrů je zde popsáno. A e, myslím, že e, to bylo zveřejněno 25. října loňského roku. E, vy jste tam řekli, že investiční fondy a finanční instituce v oblasti etické zodpovědnosti, kritérií eh, sociální, ekologických a podobně, že tady by skutečně eh, měly být zavedeny povinnosti. Došlo k tomu? A za druhé jste zde psali, že velké podniky by se do roku 14 měli zavázat k dodržování některé z, některého ze standardů CSR, ať už to bude tedy směrnice OECD nebo eh, Global Compact. Čili eh, skutečně pracuje se na tom, pohybují se podniky tímto směrem a co jste to udělali vy? A jedno z těch 13 opatření je to, že členské země do roku 2012, a to už je brzy, eh, by měly se eh, zavázat k jedné těchto eh, směrnic a de facto že eh, by to měla být eh, eh, de facto příslušný dokument předložen a to je vlastně ještě letos, čili máme měsíc a půl. Jak k tomu, tedy co bylo vykonáno? Pane Palacio, myslím, že tady zaznělo několik dotazů. Thank you, chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, co se týče investičních fondů a toho, co se děje v oblasti sociální odpovědnosti podniků u nich, tak eh, vlastně hodně spoleháme na práci OECD. OECD teď rozvíjí hlavní směry pro nadnárodní firmy, eh, také směry o eh, due diligence OECD. Nicméně s, tuto, s touto prací právě začalo a bude E, také zahrnovat e, operace v, jedných, e, v různých těch finančních firmách a různé ty podnikatelské modely které se eh, objevují ve finančním světě. A my teď také eh, mapujeme eh, tu situaci ve finanční oblasti, tam, kde by to potřebovalo větší míru poradenství. Víme, že řada firm z finančního světa již přebírá prvky sociální odpovědnosti, odpovědné investování a tak dále. Je tady řada podniků, které se v tomto směru angažují lidí a budeme dál Eh, mapovat jednotlivé segmenty finančního průmyslu, eh, zdali, eh, abychom zjistili, zdali tedy si firmy v tomto směru vedou dostatečně, či zda je třeba to ještě více prosazovat. Takže komise bude i nadále sledovat v tomto směru hlavně to, co dělá OECD. A k těm závazkům vyplývajícím z akčního plánu a sdělení ohledně sociální odpovědnosti podniků. My to sledujeme velice bedlivě a e, máme pak samozřejmě revizi po šesti měsících e, toho e, vývoje a DG Enterprise se tomu věnuje. A teď vlastně se aktualizuje to první, ten první, to první rezime, také probíhá peer review a kolegové z DG Enterprise Eh, už eh, diskutují o datu, kdy bude zahájena peer review a my i eh, nadále sledujeme ty skupiny členských států, kteří se věnují různým aspektům sociální odpovědnosti podniku. Pak je tady skupina na vysoké úrovni, která se skládá, schází každých šest měsíců a e, rovněž proběhne brzy její e, sedna, e, setkání a také se chystá fórum zúčastněných stran. Takže hodně kroků je realizováno. Já už jsem hovořil o tom, co děláme v oblasti politiky obchodu a investování a e, to sdělení ohledně sociální odpovědnosti podniků se realizuje, tam k pokroku dochází. A pak je tady ještě otázka finančního výkaznictví. Máte pravdu, že toto e, trochu trvá, ale jak tomu rozumím, myslím, že už se velice, velice blížíme chvíli, kdy budeme i parlamentu moci ten konkrétnější návrh předložit. Děkuji. Spokojení. Okay. Eh, deadline pour A teď eh, lhůta pro podání pozměňovacích návrhů 14. listopadu 18 hodin. Děkuji. Další bod našeho pořadu jednání je bod 10. Bod 10. Obchod a růst motivovaný investicemi v rozvojových zemích. Spravodajkou je paní Tokia Saifi a dnes je zastoupena eh, Mario Davidem, jak jsem pochopil. Je to zpráva, eh, kde spolupracujeme eh, také s výborem pro rozvoj. A dřív, než dám zpravodajce slovo, tak bych vás chtěl informovat, jak vidíte na pořadu jednání, že máme před sebou prezentaci eh, od pana eh, Karima Dau eh, z OECD. Má na starosti investice v Africe a on nám řekne o vývoji situace v této oblasti Alberto mi říkal u vchodu, že skutečnost, že to jsou e, dva zpravodajové z EPP, z rozvoj, e, výbor pro rozvoj a INTA, e, takže to zaručuje soudržnost, soudržnost zprávy, tak uvidíme, uvidíme a těšíme se na to. Prosím, nejprve tedy pan kolega. Děkuji, pane předsedo. Vy jistě na základě vašich zkušeností nemáte žádné pochybnosti ohledně eh, koherentního přístupu EPP eh, v různých eh, oblastech a v tom se jistě nelišíme od dalších politických frakcí. Naštěstí. Tak a teď k věci. Tokia Saifi eh, se vám omlouvá, že zde dnes eh, nemůže být. Požádala mě, abych eh, tady uvedl její pracovní dokument a také vám Eh, vás prosí o případné připomínky a v týdnu se s ní můžete spojit, pokud chcete o dokumentu diskutovat eh, s ní osobně. Nejprve k postupu. Tak jak jste řekl, pane předsedo, Tokia chce, eh, chtěla připomenout, že výbor DV také zpracovává pracovní dokument, zprávu a stanovisko k a náš eh, časový harmonogram je společný a my pracujeme v obou výborech podle režimu vyplývajícího z článku 150. Je tady striktní eh, rozdělení pravomocí a zpravodajka chce, abychom to eh, respektovali. V Intě bychom neměli dělat odkaz na nástroj rozvojové pomoci, protože to spadá do pravomoci výboru DV a my jsme zase výhradně pravomocní k ohledně ohledně dohod o volném e, obchodu a tak dále. Takže zpravodajka se v důsledku těchto skutečností nemohla zabývat všemi nástroji, e, které se e, týkají té ústřední otázky, a to znamená, jak obchod a růst může tedy jak obchod a investice mohou motivovat růst v rozvojových zemích. Všichni souhlasíme s tím, že obchod není e, samospasitelný a že není e, tedy e, všeobjímající. Nicméně jde samozřejmě o to, aby se také rozšiřovaly hodnoty a principy vnějších aktivit Unie. To může mít pozitivní důsledky takže je třeba proto zajistit, aby rozvojové země sami si stanovovaly zásady eh, této eh, politiky a aby přivzali, převzali za své eh, mm, určité v tomto směru již vytvořené principy těch zemí rozvinutých. Za druhé je sebou nutné také vzít v úvahu důsledek ekonomické krize. A to má pro vaši zpravodajku tři důsledky. Nejprve, co se týče celkového objemu finanční pomoci. Víme, že tento objem klesá a zúčastněné strany musí využívat efektivněji e, prostředky, které jsou k dispozici. To znamená, zdůrazňuje se koordinace mezi jednotlivými státy. A Evropská unie v tomto směru může skutečně přijít s výraznou přidanou hodnotou. Musíme e, opustit myšlenku čistě finanční pomoci, ale hovořit o takzvaném technickém obchodu. Má dvě výhody. Zatěžuje rozpočet rozvojových zemí a většinou má dlouhodobější pozitivní důsledek. Tokia Safi například navrhuje, aby Evropská unie své kompetence a e, e, lidské zdroje eh, použila na to, aby se méně rozvinutým státům eh, pomohlo k přistoupení k VTO a také k využívání eh, nejrůznějších nástrojů, které VTO Eh, má k dispozici při řešení různých obchodních sporů. Pak je tady otázka eh, například mikroúvěrů a dalšího využívání těch eh, způsobů řešení, které se již osvědčily. Nicméně není to vše postačující pro velké otázky, pro velké projekty, které musí zahrnovat třeba někdy i takové trojstrana typy partnerství se zeměmi včetně zemí eh, sever, eh, severu středu a jihu. Evropská unie musí vystoupit z prismatu své tradiční logiky a e, musí se snažit začlenit i tyto státy do e, mezinárodních obchodních e, výměn a také vzít v úvahu případné další důsledky do budoucna vyplývající z těchto dohod. Pomocí studií je také třeba zjistit, jaký důsledek budou mít, dejme tomu, různé dohody tedy eh, o bezcelní eh, eh, výměnách a tak dále. Pokud je zpravodajka v zásadě pro návrhy, které Evropská komise ve svém sdělení formuluje, tak to neznamená, že nelituje skutečnosti, že vlastně komise tady pouze aktualizuje určitou strategii, která byla vypracována již v roce 2002. A je škoda, že komise nevyplí, ne, e, vlastně ne, si neuvědomuje všechny důsledky, které z toho vyplývají. Je třeba si také e, uvědomit, že e, určité, prax, určité e, politiky jsou prosazovány rozvinutými státy a mají negativní důsledky na země rozvíjející se. To by se mělo zrušit a je škoda, že komise zdůrazňuje nutnost větší interakce mezi našimi ekonomikami. V tisku Eh, se objevilo, že eh, jeden z kantonů v Číně eh, je teď výrazně zasažen krizí vzhledem k horšícím se hospodářským vztahům s Unií. Měli bychom více dávat slovo realističtějšímu přístupu k věci a já e, s tím končím, pane předsedo, a jistě e, budu mít příležitost e, předat přípomínky kolegyň a kolegů zpravodajce. Pokud souhlasíte, stínoví zpravodajové, tak teď bychom mohli dát slovo zástupci OECD, který by mohl reagovat na skvělý úvod předložený Eh, panem kolegou, delegovaným paní zpravodajkou. Takže prosím, máte slovo na 10 minut a pak dáme příležitost jak členům výboru, eh, tak Evropské komisi. Here it is. Donc, merci, Monsieur le Président. I will make my presentation. Děkuji, Moje prezentace bude v angličtině. Především dobré dopoledne, dámy a pánové. Chci poděkovat jménem OECD za pozvání. Děkujeme za možnost přispět k této zajímavé diskusi o investicích a rozvoji. Já mám v OECD na starosti sekretariat výboru pro investice OECD, který se soustředuje právě na otázku investic a rozvoje. Je to jedna z hlavních oblastí naší práce. Než se zmíním o činnosti OECD v této oblasti, tak dovolte, abych jenom během pár minut sdělil naše názory eh, na sdělení komise a zprávu zpravodajky. Především velmi vítáme to, že Evropská komise se tolik zabývá investicemi a obchodem při vytváření rozvojových procesů, protože si myslíme, že se tyto dvě věci doplňují. Umožňuje to zvýšit produkci v zemích a následně eh, to zvýší i jejich rozvojový potenciál to, že obchod a investice jsou stejně důležité pro komisi, je pro nás velmi důležité a zajímavé. Nyní sdělení a zpráva. Tady nemáme žádné zásadní připomínky. Máme pocit, že oba dokumenty se ubírají správným směrem, jenom máme pár doplňujících připomínek. Za prvé se domníváme, že je potřeba zdůraznit roli pomoci společně s obchodem a investicemi, ale je potřeba hovořit hlavně o inovativní úloze, kterou může pomoc v této oblasti sehrát a v, při posilování veřejných politik a, a podobně. Když se třeba podíváme na oblast infrastruktury, kterou potřebujeme pro posilování kapacit na oblasti nabídky, tak otázka je, co podporovat první. Infrastrukturu samotnou, anebo politický rámec, který umožní budování infrastruktury. My si myslíme, že to druhé je stejně tak důležité jako to první. Tedy pomoc může posílit politické kapacity v rozvojových zemích a to je role, která by mohla být ještě více zvýrazněna jak ve sdělení, tak ve zprávě. To, že se zabýváte investicemi, je rozhodně z našeho pohledu v pořádku. V obou dokumentech investice spolupráce po, eh, posilující stranu nabídky jsou věci, které se dají více zdůraznit, protože jsou důležitým předpokladem pro posilování kapacit rozvoje lidských zdrojů v rozvojových zemích. Souhlasíme tedy se sdělením, souhlasíme se zprávou a nyní pár slov o činnosti OECD v oblasti investic a rozvoje. Máme nový orgán, je to Poradní rada pro investice a rozvoj. Jsou tam zástupci investičního výboru OECD a zástupci výboru pro rozvojovou pomoc. A tento orgán sleduje naši činnost v oblasti investice a rozvoje. To je celkem zajímavý vývoj, který nám umožňuje propojit to, co se učí investiční komunita o rozvojové pomoci a naopak. Protože zástupci jednoho výboru mohou potom třeba reagovat, eh, mohou komunikovat eh, se svými ministerstvy, aby zapojili více oblast investic eh, do svých vztahů se třetími zeměmi. Investiční výbor se soustředí na čtyři věci. Za prvé, otevřený a transparentní politický rámec pro investice, a sociální odpovědnost podniků, to za druhé zajištění vzájemné výhodnosti mezinárodních investičních dohod a lepší statistické údaje o mezinárodních investicích. Toto jsou tedy hlavní oblasti naší práce, do kterých je velmi zapojena a problematika investic a vývoje. Co se týče prvního, tedy politického rámce, tak za prvé perspektiva domácího státu a za druhé perspektiva hostitelského státu. Co se týče úrovně hostitelského státu, tak tam podporujeme rozvojové země v reformě jejich investičních rámců. Za chvíli se k tomu dostanu trochu podrobněji. A kromě toho, na úrovni domácího státu umožňujeme dialog nejenom mezi zeměmi OECD, ale také s novými ekonomikami a tento dialog se týká otevřeného investičního rámce. To je důležité pro rozvojové země, jejichž rozvojové perspektivy mohou být ohroženy protekcionismem ze strany zemí OECD. Tedy, co se týče podpory odpovědného chování podniků, tam jsem si s velkým zájmem vyslechl vaši diskusi. OECD má určitá pravidla pro nadnárodní podniky. Tato pravidla byla aktualizována v roce 2011 a jsou tam dvě novinky. Za prvé byla posílena kapitola o lidských právech a za druhé, a to je myslím klíčová změna, due diligence v oblasti provádění guidelines OECD. Tedy, znamená to nejenom se soustředit na odpovědnost domácího státu v oblasti kontroly činnosti nadnárodních podniků, včetně, ve, včetně jejich činnosti ve třetích státech, ale kromě toho se také posiluje dialog se samými firmami, tak aby oni dostatečně pracovali a omezili negativní dopad na sociální, ekologické a další standardy, kterými se řídí zodpovědné chování podniků. Teď vzájemná výhodnost mezinárodních investičních dohod. Podporujeme mezinárodní dialog, který má vést k tomu, aby v těchto dohodách byly ošetřeny eh, zájmy obou stran, obou států, investorů a společnosti. Teď, co se týče lepších investičních statistik, tam se snažíme o to, aby byly k dispozici lepší statistické údaje pro podporu politiky. Teď hlavní nástroje. Hlavní nástroj se nazývá politický rámec pro investice vznikl z, 60, z pera 60 zemí, 30 z nich bylo členy OECD. Pět let se používá v minimálně 30 zemích, v podstatě rozvojových zemích. A je to nástroj, který má pomoci těmto zemím vyhodnotit a reformovat investiční rámce. Zabývá se nejen investiční politikou, ale všemi oblastmi, které mají dopad na podnikatelské klima, tedy hospodářská soutěž, infrastruktura, finanční trhy, zpráva a řízení podniků a podobně. A následně tedy z toho vznikají otázky pro politickou úroveň v těchto zemích. Snažíme se, aby politiky byly v této oblasti koherentní, a aby si ve státní správě všichni uvědomili, že jsou zodpovědní za investice a obchod a mají tedy podporovat rámec, který eh, bude sloužit zájmům domácích i zahraničních investorů do nejvyšší možné míry. Kromě zlepšení celkového obchodního klimatu v rozvojových zemích máme určité země, které mají zájem o konkrétní sektor více než o jiný. Jsou země, u kterých eh, prioritou je rozvoj infrastruktury, jsou také země, které se spíše soustředují na zemědělství, protože to je hlavním motorem jejich růstu. Vytvořili jsme tedy odvětvové nástroje, které vyplývají z politického rámce pro investice a umožňují těmto státům maximalizovat investiční potenciál v konkrétních odvětvích. Ve výboru jsme vypracovali zásady OECD pro účast soukromého sektoru v infrastruktuře Kromě toho se také zabýváme ekologickými investicemi. V, eh, nedávno na základě politického rámce pro investice jsme ve zprávách eh, také zahrnuli kapitoly týkající se ekologických investic a jak tedy maximalizovat eh, investiční potenciál do ekologických služeb a produktů. Kromě toho také máme návrh pro investice do čistých technologií. Platí to především pro ty rozvojové země, které nemají ropu, což je zhruba polovina Afriky. A tento nástroj se snaží mobilizovat investice pro ekologickou energii. Kromě toho jsme také vytvořili politický rámec pro investice v zemědělství. Podporovali jsme z něho Burkina Faso, Tanzánii, Indonésii a také budeme spolupracovat s Myanmarem, tak aby tyto země mohly posílit investice do zemědělství. A pochopitelně odpovědné chování podniků. To je oblast, o které jsem hovořil. Říkal jsem, že máme určitý návrh pravidel pro nadnárodní podniky. Kromě samotné otázky odpovědnosti, sociální odpovědnosti podniků, na mezinárodní úrovni a v domácích státech se také zabýváme tím, jak v rozvojových zemích můžeme posílit systém zprávy a řízení a posílit místní regulační rámce tak, aby zohledňovaly sociální odpovědnost podniků, tak si v našem pojetí, protože SCR spočívá v tom, že nejprve musíme se řídit právem a pravedly, které ochraňují lidská práva, sociální standardy, boj proti korupci, ochranu životního prostředí a podobně. Vytváříme tedy nástroje, spolupracujeme s těmito zeměmi v oblasti investiční politiky, ale kromě toho také podporujeme globální dialog k tomuto tématu a to prostřednictvím několika fór zabývající se mezinárodní a regionální spolupráci v oblasti investiční politiky. Každý druhý rok probíhá globální forum o mezinárodních investicích a jak jsem říkal, proces svoboda investic nám umožňuje bojovat s protekcionismem a to jak v nových ekonomikách, ale také v zemích OECD. Týká se to rozvojových zemí, které začínají investovat mezinárodně. Také máme řadu regionálních programů, například regionální spolupráce s Africkou unii, Sadekem a ASEANem. Co se Sadeku týče, tak tam spolupracujeme na vytváření regionálního politického rámce pro investice eh, pro Sadek který vychází z eh, právě z PFI, tedy z našeho politického rámce pro investice. Chceme podporovat regionální spolupráci v oblasti investičních politik, což je velmi důležité třeba v oblasti investičních pobídek, protože jinak uvidíte, že se každý bude snažit snižovat ceny co nejvíce a že v podstatě budou a, eh, sousední země spolu konkurovat v tom, kdo dá větší kdo dá větší eh, daňové pobídky, což je určitě v zájmu investorů, ale nemusí to nutně být v zájmu dotčených zemí. Tato regionální spolupráce je tedy pro nás velmi důležitá a tímto končím svou prezentaci a děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Merci infiniment. Děkuji, eh, pane Dau, za váš příspěvek a za vysvětlení práce OECD v této oblasti. Takže teď jsou na řadě stínoví zpravodajové. Maria Bady jako první. Děkuji, pane předsedo. A já bych také chtěla poděkovat OECD za ta vysvětlení, která nám tady byla podána. Myslím, že to je velice cené, abychom se mohli lépe orientovat a Eh, rozhodnout se, jak v této oblasti pracovat nadále. Osobně, eh, co se eh, sdělení komise týče, se domnívám, že přichází velice, velice vhodně, ve vhodné době. Ten obecný pojem z rozvojových zemí je něco, co bychom měli znovu probrat. To už vlastně není žádná homogenní skupina. Došlo k výrazným hospodářským změnám a mezinárodní panorama se výrazně proměnilo. Takže některé e, rozvojové země se zcela zásadně změnily. Hovořilo se tady o Číně, to je velmi zajímavý příklad. Brazílie, e, Indie e, hodně e, společně s Čínou těží z možností globalizovaného trhu, ale jsou tady jiné státy, které jsou upozaděny, které mají spoždění a mohou být marginalizovány. Takže je třeba tyto země trochu více rozlišovat. A Eh, více soustředovat na ty, které jsou spožděné eh, eh, v této věci a více jim pomáhat prosazovat větší změny a reformy i na místě. A zpráva paní Saifi tohle všechno velice ještě obohacuje různými návrhy iniciativ a komise by je mohla uskutečnit. Takže obecně řečeno, souhlasím s návrhem paní Saify. Moje frakce možná předloží určité pozměňovací návrhy, ale to nepochybně půjde směrem k lepší koordinaci návrhů a rovněž eh, se to bude týkat eh, technik a lidských zdrojů, o kterých hovořil zástupce OECD. Zároveň je také důležité zajistit integraci do E, světového trhu a e, v tomto směru je třeba prosazovat především regionální integraci v první fázi. A rovněž je třeba toto všechno vnímat z pohledu boje proti chudobě. Děkuji e, Katrín za skupinu ALDE. This is, um... Děkuji. Toto je pro nás opravdu obrovská příležitost. Eh, hovořit o tom, eh, proč a jak eh, pomáháme prostřednictvím obchodu, že vlastně se pohybujeme od čisté pomoci k obchodu. Dlouhodobě určitě můžeme sledovat cíl omezit poptávku po pomoci, nutnost pomoci a spíše být rovnými partnery v oblasti obchodě, obchodu. A z toho, co jsem si tady vyslechla, mám pocit, že je třeba, eh, abychom se vrátili, zamysleli znovu a zeptali se sami sebe, proč vlastně poskytujeme pomoc. Je to pro naši bezpečnost, je to pouhá, je to čistý altruismus, eh, nebo nejsme schopni vydržet eh, další obrázky Eh, hladovějících eh, dětí v Africe, nebo eh, máme snad lepší pocit z toho, když pomáháme v Africe něco. A právě tady ten, ta emocionální záležitost z toho vypadne, když začneme místo toho obchodovat. Čili skutečně my musíme jít jaksi směrem k tomu obchodu, který je jaksi na rovnoprávné finanční bázi. Nicméně takový ten paternalismus eh, jako vůči těm méně rozvinutým částem světa, to je skutečně obtížná záležitost. To je takový tady v tom ten paternalismus určitý je paternalismus a, a síla a prostě e, e, také de facto v těch zemích, kterým pomáháme, tam jsou elity, s nimiž jednáme a, a s nimiž eh, jejich prostřednictvím tam proudí ta pomoc a pak jsou tam prostě bezzemci a chudáci a k těm se toho dostává velmi málo. finanční pomoc nebo technická pomoc, to je opravdu někdy eh, věc, která mě zajímá, ráda si o tom eh, prostě něco poslechnu. To, že tedy eh, upouštíme od čistě finanční pomoci, to je dobře. A jestli, že tam tedy, já nevím, máme NGOčka, která se snaží nějakým způsobem pomáhat nebo vzdělávat a tak dále. Ovšem ti také potřebují peníze, aby mohli tuto činnost vyvíjet. Čili skutečně ta, ta skutečně technická, konkrétní pomoc, eh, hm, to je dobrá věc, ale možná, že to nemůže být, není, není až tak úplně jednoduché a přímočaré. Já pracuji ve meziparlamentním schromáždění AKT a eh, neustále jsem frustrována z toho, že některá eh, pravidla, eh, prostě, že jak si, která máme v obchodě, tak jak si ne, nedávají, eh, nepřinášejí tu přidanou hodnot, hodnotu, že tam se tedy eh, já nevím, máme tam prostě obchod s se surovinami, čokoládou a tak dále a my tady můžeme a nemusíme uplatňovat celá a e, také možná e, bráníme v industrializaci těchto zemí, poněvadž my si tedy chráníme e, tím naši zaměstnanost tady a ono je opravdu obtížné vzdát se některých těch cel. Já třeba vím, že Botsmana, pro Botsmanu tam se nyní tedy Eh, konečně školí lidé, kteří jsou schopni zpracovávat, brousit diamanty nebo řezat diamanty. A samozřejmě, když těžíte diamanty, tak je dobré je už takto dále zpracovávat. Já opravdu mě, eh, mě zajímalo prostě, jakým způsobem můžeme pomoct eh, třeba v oblasti daní, v oblasti eh, Eh, cel a tak dále, protože pokud eh, toto nevyřešíme, tak nikdy nebudeme mít eh, rovné partnerství s těmito rozvojovými zeměmi. Ano, my také hovoříme o zeleném růstu, který musí být udržitelný a tedy ne jenom v některých zemích, ale prostě všude. A tady je opravdu třeba na stavět na transparentnosti. My jsme tedy hovoří dnes o také amerických volbách. Doufejme, že nevyhraje Romny, protože e, to by skutečně bylo na úkor transparentnosti třeba v těhaském průmyslu a podobně. Takže pokud se týče potom pozměňovacích návrhů, tak určitě budeme velice otevření. Děkuji. Děkuji, Francisco Keller, za zelené. Teď máte slovo, prosím. Já jsem Děkuji. Já taky mám pár otázek a komentářů eh, na pana Rahu. Také, možná, že mě něco uniklo, ale eh, tady máme pracovní skupinu, která vaše tedy pracuje o tom, jak mohou investice pomoci rozvoji. A to, to mě právě, jak si chybělo právě tento aspekt. Vy jste hovořil o tom, jak pomáháte investicím, ale jaký je potom ten vztah k, těm, tomu rozvoji a jak zajistit, aby investice tomu rozvoji napomáhaly, tak nevím. Tak eh, se podívejme na Lisabonskou smlouvu. Tam se nehovoří nic o investicích, ale je tam závazek k rozvoji a o to nám jde. Čili eh, my chceme tedy, aby, a ne všechno tomu napomáhá, třeba eh, eh chudoby. Takže to eh, PC eh, jde proti PCD, nebo já nevím, nebo je to skutečně v souladu s rozvojem Protože to, to je skutečně jakési kritické, abychom tedy, pokud máme nějaké investiční cíle, tak tedy jaká, jaký je její vztah, k, vztah k rozvoji, nebo neměli bychom mít spíše ty rozvojové cíle. Další otázka. Eh, jak definujete investice? Co vlastně, na co se vztahuje tento pojem v další praxi? Můžete nám říct něco o tom, jaké druhy investic existují v Africe, třeba já nevím, eh, portfoliové investice, sociální investice, já nevím, jaké typy investic se tam vlastně vyskytují, ne, jestli tady k tomu máme nějaké informace. A dále, podle vašeho názoru, jaké jsou minimální požadavky na investice, které jsou opravdu nápomocné rozvoji a jaká jaká opatření zde navrhujete. Čili tolik eh, moje otázky. Jinak k té zprávě v mnohem se shodujeme eh, se zpravdajem. Myslím, že je velice důležité eh, říci, že obchod a investice ne vždy napomáhají rozvoji, že ne, nemohou být cílem sami o sobě. Prostě je třeba, aby byly jaksi zapojeny do služby rozvoje. Či otázka je, jak nastavit obchod a investice tak, aby napomáhali rozvoje, čili jaký tomu dát rámec. A také je třeba říci, že nejenom mezinárodní obchod je dobrý pro rozvoj, ale také ten regionální a místní, jako třeba Fairtrade, eh, navázáni na sociální a environmentální standardy, ne prostě jenom jakýkoliv obchod. Také možná eh, bychom se měli zhodnout na tom, že eh, pomoc a eh, obchod, že to prostě nevždy se to shoduje, je to třeba lépe zaměřit, zacílovat a často jsme Eh, máme co dočinění se zeměmi, které si třeba vedou eh, lépe a most obchodu tam není, ale eh, také máme dohody o ekonomickém partnerství a to zase vede k různým tlakům a odlišnostném postavení a tak dále, čili těch, těch úrovní je tady mnoho, kterých můžeme uvažovat. Jinak je tam myšlenka, že obchodní politika by měla podporovat další národní politiky, například zemědělskou, to zní velice rozumně, velice důležité. Tam eh, skutečně, kdykoliv tedy chceme nějakým způsobem přispět eh, rozvoji, tak to znamená, že je třeba podporovat národní strategie pro eliminaci chudoby a my bohužel tedy máme pořád ještě v eh, evropských politikách spoustu nekonzistentní, ať je to zemědělství, eh, rybolov nebo něco dalšího a tak dále. Dále, a možná už jsem to řekla eh, o, při minulé debatě, že eh, tedy ta sdělení komise, že tam chybí poněkud sebekritický tón. Eh, o EPASu se tady hovoří jako o něčem, co je obrovským úspěchem. Hm, že není tam dostatečně zmíněná zemědělská a rybrovná politika a také eh, LDC, že tam ten podíl de facto zas tolik se nezvedl, čili jaké jaké závěry z toho komise vyvozuje. Opravdu to pomáhá? Zaznamenali jsme tam nějaké zlepšení? Já si myslím, že toho nebylo mnoho, spíš tedy vidíme naopak regres pár kroků, které tedy jsou spíše ústupem a příliš tedy tomu rozvoji nenapomáhá. Čili já to vidím skutečně velmi kriticky a myslím, že mnohé ty body zde reflektovány jsou, ale mohlo by to být ještě silnější. Děkuji. A za GUE hovoří Elmut Scholz. Eh, oh, ich möchte noch mal... Eh, Děkuji. Já bych eh, chtěl ještě zmínit několik velmi zásadních, zásadních komentářů. Já bych tedy Spravodaj chtěl, chtěl především poděkovat, poukazuje hodně na deficity, problémy, propojení eh, rozvojové politiky, obchodní politiky, investiční politiky. No ale eh, problém je vždycky v tom detailu, to je známo. A to znamená, že při další práci na této zprávě pomocí pozměňovacích návrhů se musíme zaměřit právě na tyto detaily. Poslední týden jsem byl v New Yorku a my jsme velice podrobně hovořili o Eh, Eliassonovi, který je místo generálním tajemníkem OSN zodpovědným za rozvojovou problematiku. A on nám tedy zdůraznil jeden fakt, který tady chci zopakovat, a sice e, něco, o čem je třeba uvažovat. On řekl, dvě a půl miliard lidí dosud nemají přístup k hygienickým zařízením a to znamená, že denně kvůli tomu umírá tři tisíce lidí. Prostě nemají záchody a proto to je. Já bych eh, skutečně chtěl tady zmínit konkrétně tento fakt, protože on mm, dokresuje velice názorně, o čem je tady řeč. Eh, moji přeřečníci na to právě poukázali. Skutečně je třeba mm, si uvědomit, jakým způsobem právě všechna rozvojová pomoc, obchodní pomoc a tak dále, jak tedy na té eh, regionální, místní, národní úrovni se v podstatě dojde k tomu, aby do těchto důležitých změn bylo možno investovat. My si musíme uvědomit, v čem spočívá naše zodpovědnost. A já skutečně se tady ptám, eh, víme, o čem skutečně mluvíme jak tedy eh, uspořádat tu otevřenou eh, obchodní výměnu s jihem a jak prostřednictvím toho dosáhnout změny situace na místě. Je třeba stanovit pravidla, tak aby podniky ve službách, ve veřejném sektoru, vzdělávání, eh, zdravotnictví, což jsou tedy příklady pouze. Tedy eh, jak to prostě udělat tak, aby to eh, sledovalo takové jiné cíle, než jenom, řekněme, efektivní využití prostředků, hospodárné využití prostředků a tak dále. Já tady k tomu mám dvě otázky, a také vlastně směrem ke zpravodajce. Ve zprávě se hodně hovoří o finanční pomoci a eh, službách tady se hovoří o různých fórech a podobně. A tady já myslím, že musíme se ptát také to, jaký je tady poměr státních a soukromých investic, eh, jak je to tady s doplňkovými finančními prostředky, které eh, obohacují tu investiční činnost a jak se de facto mohou mísit eh, veřejné a soukromé prostředky. Čili jak eh, více aktivizovat eh, veřejný i společný kapitál. A také třeba jakým způsobem financovat právě tu sanitární oblast na jihu. Já to možná trošku zjednoduším, ale myslím si, že právě tato otázka je kritériem, jak v kombinací veřejného a soukromého kapitálu můžeme dosáhnout podpory rozvoje na jo. Eh, možná, že s tím také souvisí ta eh, daně z finančních transakcí a tady také se musíme ptát, eh, jak to myslíme upřímně. Jestli všechny nebo v podstatě v té 27. ochota k tomuto kroku eh, je poněkud omezená a já si myslím, že bychom měli při další práci na návrhu této zprávy eh, se hm, zaměřit právě na tyto aspekty, tedy k tomu, aby efektivnější a reálnější a transparentnější byla vlastně celá ta pomoc. Je vous rappelle que euh, nous aurons d'autres discussions sur ce... Děkuji, jenom chci připomenout, že budou k této zprávě i další rozpravy. Není to poslední příležitost, kterou k tomu máme v komise. Chcete, prosím, vystoupit? Pokud ano, tak prosím o stručnost. Protože už nám dochází čas, ale děkuji. Pane předsedo, bylo hodně vystoupení. Chci toho říct mnoho, pokusím se rychle. Především děkuji zpravodajce za kvalitní dokument, vítáme jeho obecné směrování a myslíme si, že má hodně společného s naším sdělením. Chci připomenout pár věcí. Za prvé jedná se o společ, společnou činnost eh, komisaře pro rozvoj a obchod. Je to tedy dobrý příklad politické koherentnosti mezi těmito dvěma oblastmi. Cílem tohoto sdělení nebylo jenom tak měnit sam, samoučelně politiku, ale spíše zajistit, aby se přizpůsobila nové situaci, především zemí Brexanových ekonomik, které hrají větší úlohu a berou na svá bedra větší odpovědnost. A máme to jak v nové rozvojové politice, tak v tomto dokumentu odraženo. Potom ještě pár dalších aspektů, na které bych chtěl poukázat v pracovním dokumentu. Tento dokument zdůrazňuje eh, podporu pro obchod. Spíše si myslím, že by se měl soustředit na domácí politiku, a dobré řízení a zprávu věcí veřejných a to, aby rozvojové země převzaly za tento proces odpovědnost. My máme jenom podporovat podporou za obchod jejich domácí politiky. Teď, co se týče obchodní pomoci, tak eh, zase jde o to, kdo to celé vede, protože konec konců rozvojové země se musí nakonec rozhodnout, jestli chtějí pomoc za obchod a jak eh, ji využijí. Potom posílená koordinace v rámci Evropské unie a s dalšími dárci. V Evropské unii máme PCD a toto sdělení je velmi dobrým příkladem PCD účinnost pomoci a koordinace s ostatními, to je spíše pro rozvojovou politiku, nikoli pro Aid for Trade. Rozvojový <clears throat> výbor je tady důležitý a možná, že v pracovním dokumentu to nebylo dostatečně zmíněno. Teď odchaz k tradičnímu přístupu obchodu a rozvoji Cílem toho sdělení nebylo jenom tak samoučelně něco měnit. Chtěli jsme situaci zlepšit Tak když se podíváte na stávající obchodní nástroje, tak jsou daleko lepší. Máme nové GSP, když se podíváte eh, na nové dohody, eh, tak jsou komplexnější, máme tam investice, ekologii, pracovní právo začleněny, takže i když v podstatě se tyto nástroje jmenují pořád stejně, tak eh, se velmi vyvinuly. obchodní integrace, tady si myslím, že v této oblasti je tento pracovní dokument poměrně tvrdý. Pokud je to kvůli EPA, tak máme pocit, že my jsme byli trpěliví a konstruktivní a nejsme si jistí, jestli to neslo správné ovoce. Potom tam máme v pracovním dokumentu seznam opatření, když se podíváme na to, jak Evropská komise poskytuje pomoc za obchod, tak uvidíte, že všechny tyto otázky už tam jsou ošetřeny, ať už je to podpora politické kapacity nebo infrastruktury. Nesmíme ale zapomínat na to, že rozhodují naši partneři o tom, zdali chtějí využít prostředky, které dostali z Evropské unie v rámci Aid for Trade nebo na něco jiného? A pokud ano, tak jak? To je vše. Merci Děkuji. Pane kolego, vám mohu dát už jenom minutu. Máme velké spoždění e, v našem programu. E, takže e, minuta, to většinou na plenárce je regulérní lhůta. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být velice stručný. Nejprve eh, jeden číselný údaj, aby jsem dokázal, že eh, pomoc sama o sobě nemůže vše eh, vyřešit. Afrika dostává každý rok trochu víc než 4 miliardy a e, jeho HDP je vyšší, než e, co e, představuje Indie. Takže jsou tady další zdroje evidentně, které rozvoj podporují a proto se domníváme, že pomoc by do budoucna měla víc hodnotit, jakým způsobem katalyzovat další zdroje, obchod, investice, rozvojem inovativních finančních eh, nástrojů, jako jsou třeba investiční fondy a obdobné mechanismy. A co je ještě důležitější, je třeba pomoci eh, rozvojovým zemím, aby posílili své eh, kapacity vytváření politika strategií. Takže je tady ještě jedna věc. Klíčový způsob, jak zajistit, aby e, investice přispěly k rozvoji, je e, podporovat e, vytváření rozumných, zdravých politik a koncepcí, definování priorit Eh, podporovat kapacitu zemí, aby eh, strategicky eh, definovali rámec těchto politik. To je zásadní. A pak samozřejmě můžeme prosazovat i odpovědné <clears throat> podnikatelské modely. A je také třeba se zaměřit na citlivé sektory, jako je důlní průmysl, zemědělství, a e, soustředit e, tedy vůli investorů, e, podporovat také určité dohody o partnerství právě v těchto oblastech. Děkuji vám, pane Dau, a Teď Mario David za spravodajku. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Chci poděkovat kolegyním a kolegům, kteří si vzali slovo a také zástupcům komise a panu Dauvi z OECD a paní Saifi eh, budu sdělovat eh, svůj dojem eh, v podstatě pozitivního přístupu všech frakcí a ona bude očekávat případné pozměňovací návrhy. Eh, předseda, děkuji. My očekáváme každopádně její zprávu na nadcházejícím jednání našeho výboru koncem listopadu. A teď už máme před sebou poslední bod na pořadu jednání. Je to bod poměrně závažný eh, obsahlý a obtížný obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé. Jak víte, Eh, to je eh, bod, který eh, znamená výraznou diskuzi uvnitř tohoto parlamentu. Byly předloženy dvě identické, dva identické pozměňovací návrhy s cílem zamítnout tuto dohodu a my jsme E, tady také proto, abychom e, vlastně pokračovali v tom usnesení z, parla, e, z června 2012, které žádá, aby Kolumbie a Peru také vypracovali cestovní mapu ohledně respektování lidských práv a práv v oblasti a, a povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Máme zde dokumenty od těchto dvou e, zemí a e, je tady s námi pan Rodrigo e, Rivera Salazar, velvyslanec Kolumbie a pan Charles Stafur, který je ministrem na který je tedy odpovědný za tyto otázky Eh, je třeba také respekt eh, z mm, Peru. Je také třeba eh, respektovat sociální práva našeho tlumočnického týmu. Poprosím tedy oba hosty, aby se uvedli a aby tedy respektovali osm minut každý. E, děkuji. E, říkáte, že to je obtížné téma, pane předsedo, proto jsem také e, toto dostal na starosti, nejprve tedy jako zástupce. A teď přejdu do angličtiny s vaším dovolením. Jsme demokratická sněmovna, měli bychom být pišní na svou práci v oblasti obchodních dohod. Pokud vím, je to poprvé za historii tohoto parlamentu, kdy dva svrchované státy reagovaly pozitivně na žádost, kterou jsme poslali před pěti měsíci. A to aniž bychom se zesměšňovali tím, že bychom snažili se diktovat nějaké zákony třetím zemím, dokonce zákony, které neuplatňujeme ani vůči svým členským státům, Nějak jsme snobsky eh, se nepovyšovali nad zeměmi, které jsou našimi partnery, takže stavíme spravedlivější svět a Kolumbie a Peru nám v tom pomáhají. My jako politici bychom neměli zapomínat na to, že každý den máme budovat lepší svět pro stávající a budoucí generace. Chci tedy poděkovat všem stínovým zpravodajům a kolegům a kolegyním, kteří mě a Bernardu Langovi pomohli. Diskuse probíhala v dobré víře. Zbližovali jsme své pozice postupně. Vidíme, že se to povedlo na základě dokumentů, které máme před sebou. A za další chci poděkovat oběma zemím a jejich vládám, prostřednictvím jejich velvyslanců. My jsme s nimi velmi úzce spolupracovali a chci také požádat dvě ambasády, aby poděkovali svým předchůdcům, se kterými jsme na tomto projektu začali pracovat. A nyní se chci soustředit na samotné dokumenty a připomenout ještě jednou, že jde o demokratické svrchované státy, které se eh, rozhodly reagovat pozitivně na žádost Evropského parlamentu. My jsme chtěli čtyři věci. Zlepšit eh, lidská práva, pracovní práva, zlepšit ochranu životního prostředí a kontrol umožnit dohled občanské společnosti eh, na tyto procesy. Z dokumentu velvyslanectví vidíme, že, všechny, že oba dva státy se drží těchto zásad a souhlasí s našimi plány a navrhují závazné změny přípravy prosazování a sledování prosazování zákonů. Určitě budoucí generace nezapomenou na tuto činnost, je to tedy určitý odkaz pro ně. A dvě poznámky nakonec. Nezapomínejme na to, že obchodní dohoda Kolumbie Spojené státy už platí. Naše usnesení vedlo k tomu, že eh, na konci roku 2013 by mělo být slyšení v jednom eh, státě z And a následně bude předáno, předána zpráva příslušným podvýborům a z těchto důvodů doufám, že podpoříte toto usnesení a myslím si, že na příští schůzi ji budeme schopni odhlasovat, protože naše zásady a hodnoty jsou respektovány. Děkuji. Děkuji. E, vaše excelence, e, pane Helu Sanchez Salazar, jak to vypadá s cestovní mapou Kolumbie. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych využít této příležitosti a poblahopřát Evropskému parlamentu. Měl jsem příležitost eh, to již formulovat eh, ve svém dopise předsedovi Evropského parlamentu z 26. Eh, října jménem kolumbijské vlády. Jsem tam představil určitá stanoviska k usnesení Evropského parlamentu z června letošního roku v této oblasti došlo opravdu k výraznému pokroku a to ať už hovoříme o lidských právech, sociálních otázkách, životním prostředí a to platí jak pro Kolumbii, tak pro Peru. Ve sdělení se nicméně objevují určité e, znepokojení tváří v tvář některým problémům, které přetrvávají e, je zde politické odhodlání a e, v určité e, politickém prohlášení v usnesení Evropského parlamentu se hovoří o nutnosti přijetí určité cestovní mapy pro zmapování a monitoring eh, všeho toho pokroku, eh, kterého eh, by obě země měly v těch výše zmíněných oblastech ještě dosáhnout. A v této souvislosti kolumbijská vláda rozhodla po návštěvě Mario Davida a Bernta Langeho v Bogotě, Eh, oni se sešli s prezidentem, se zástupci kongresu a tak dále. A Kolumbie se rozhodla, že vytvoří eh, takový mezirezortní pracovní orgán na vysoké eh, úrovni, který se bude zodpovídat přímo prezidentovi země a který se bude zabývat chrnutím eh, všech těch kroků, které již Kolumbie v této souvislosti realizovala. Že to bude vlastně takový, eh, takový přehled eh, všech opatření a kroků, která jsou realizována Kolumbií tváří v tvář té velké výzvě v oblastech lidských práv, životního prostředí, sociální politiky a tak dále a samozřejmě e, to dáváme do souvislosti s obchodní dohodou. E, dopise, který jsme zaslali 26. října letošního roku předsedovi Evropského parlamentu, e, jsme uvedli, že se nejedná o nějakou cestovní mapu, ale o akční plán. A tento akční plán Kolumbie má. Tento akční plán je závazný, byl přijat je to plán hospodářského a sociálního rozvoje se všemi výzvami, záměry, strategiemi a prioritami eh, kolumbijské vlády a eh, tato vláda, jak víme, je řízena eh, od roku 2010 do roku 2014 prezidentem Emilem Santosem. Tento akční plán byl přijat Národním kongresem, což je náš legislativní orgán a byl předtím předmětem velice intenzivní veřejné rozpravy a e, přijetí, za to, rozho- toto rozhodnutí přijmout text e, kongresem předcházelo ještě konzultování veřejné sféry, byly také konzultovány etnické menšiny, e, to vyplývá z požadavků, které na nás klade ústava. Některá významná rozhodnutí jsou tímto způsobem Eh, vlastně eh, realizována. Dopis eh, prezident, předsedovi Evropského parlamentu byl doplněn ještě přílohou s takovým podrobným výčtem opatření, cílů a také pokroku, kterých bylo dosaženo v té oblasti lidských práv, sociálních práv, e, ekologických otázek a my jsme tedy dohromady schrnuli vše všechna tato opatření do 650 bodů, která jsou, eh, eh, které jsou eh, kontrolovatelné, jasné, transparentní a ukazují na to, že Kolumbie je velice ambiciozní a že má v této oblasti celou řadu uh, Eh, projektu a že tedy prezident republiky může eh, také eh, toto sledovat a sledovat, jakým způsobem se jednotlivá ministerstva vypořádávají s úkoly, která, které jsou jim stanoveny. Jedná se o stovky konkrétních opatření, která umožňují realizaci těch konkrétních cílů a E, tato, tato stovka, tato stovky opatření se promítají do 37 konkrétních realizací. E, ten dopis e, rovněž obsahuje přílohu, která schrnuje opatření, konkrétní opatření, která byla přijata kolumbijskou vládou v posledních třech až čtyřech měsících. Ten dynamický rytmus byl udržen a musím říct, že jsme opravdu již hodně v tomto eh, kontextu uskutečnili. Mezi těmito opatřeními se tedy objevují ty tři oblasti, které jsem již eh, zmínil. Eh, jsou tam politiky, která se stahují k lidským právům, k sociální politice, v té první oblasti životního prostředí, takže to je vlastně otázka posílení e, fungování justice, posílení dialogu e, s, veřej, e, s občanskou společností, boj proti nedodržování lidských práv, zlepšení mezinárodního dialogu, především s Evropskou unii. A rovněž máme již 13 konkrétních výsledků prvků v oblasti lidských práv, u životního prostředí a udržitelného rozvoje. E, tam jsme vlastně vytvořili takovou e, takový soubor e, opatření a zdůraznili, že Kolumbie již realizovala celou řadu věcí v souvislosti s RIEM plus 20 v té oblasti eh, udržitelného rozvoje a pak eh, také tam hovoříme o implementaci norem eh, v oblasti lesního hospodářství a biodiverzity. Pět opatření bylo přijato v souvislosti s implementací norem v vodohospodářství a pak je tady ještě implementace opatření, která se týkají eh, dlouhodobě udržitelného využívání eh, nerostů nerostných zdrojů. Eh, pak jsou tam čtyři opatření pro ochování soukromého sektoru v oblasti udržitelného rozvoje, potom posílení dialogu s organizovanou občanskou společností a nevládními organizacemi E, v té oblasti ochrany životního prostředí a také jde o lepší spolupráci v této oblasti s Evropskou unii. Ta je předmětem dvou opatření. Máme také kapitolu s výsledky, které již byl, kterých již bylo dosaženo. To je konkrétně 15, 15 e, oblastí. A e, to samé platí e, i pro e, oblast sociální. A i tam jsou ty věci vyjmenovány, včetně práva na práci. Jak jsem již řekl v dopis, a jak bylo řečeno v dopise, E, předsedovi Evropského parlamentu. Dohoda o hospodářské e, spolupráci těmto cílům velice napomáhá. E, některé ty některá ta ustanovení mají zcela zásadní význam pro další vývoj země a vláda bude i nadále informovat tento výbor a výbor pro rozvoj o realizaci cílů v oblasti obchodu, dlouhodobě udržitelného rozvoje. A je zapotřebí, aby i podvýbor byl e, do toho zapojen příslušný, e, příslušné ministerstvo a my se chystáme posílit ještě kapacitu našich institucí, protože je to důležité, ale potřebujeme, aby nám Evropani v této souvislosti pomohli. Chceme požádat Evropskou unii, aby zvýšila spolupráci, to, co se týče závazků v oblasti eh, obchodu a udržitelného rozvoje. Pokud mají být eh, tyto závazky dodrženy, potřebujeme větší podporu. A eh, jde také o to, aby byly byla udržena e, větší míra zaměstnanosti, abychom ještě lépe komunikovali s organizovanou občanskou společností. Chystáme se také zavést mechanismus e, e, takové celonárodní konzultace a uvažujeme o tom, že stálý výbor pro životní prostředí nám byl nápomocen, tak jak je to v dohodě upraveno. Eh, takže eh, máme také připraveny, eh, fo, připravena fora, která umožňují intervenci a interakci s etnickými menšinami, s odborářskými organizacemi a dalšími organizovanými složkami občanské společnosti. A závěrem chci říct ještě jednu věc, pane předsedající chystáme se vytvořit skupinu, která se bude zabývat lidskými právy. a která bude tedy zohledňovat ta ty závazky, které jsme na sebe vzali. A na úrovni státního zastupitelství Tady chci říct, že eh, je třeba ještě vést určitý eh, proces trestní eh, vyšetřování trestních činů bude prováděno odlišným způsobem v případě nedodržování lidských práv. Budeme velice, velice striktní a seriózní a budeme i s Evropskou unii v této oblasti spolupracovat. 19 prosince 2011 jsme přijali e, určitá rozhodnutí společně s Evropskou unii a e, ve chvíli, kdy bude dohoda o obchodu e, uzavřena, tak to budeme moci ještě lépe sledovat. A teď pan kolega zástupce Peru. Tady budu asi trochu striktnější ohledně dodržení časového limitu a prosím vás, abyste ho tedy opravdu respektoval. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Než se pustím do prezentace, tak uh, chci omluvit Kristinu Rankiu, která je pro tuto chvíli v Lucemburku, kde předává své pověřovací listiny jakožto velvyslankyně Peru. Lucembursku. Bohužel původní datum se změnilo, protože to kolidovalo a s návštěvou našeho prezidenta v Evropském parlamentu. Proto tady nemůže v tuto chvíli být. 13. června náš prezident řekl, že vláda Peru chce dále posilovat demokracii, právní stát, chránit eh, životní prostředí a místní společenství, tak abychom dosáhli maximálního možného blahobytu. Obchodní dohoda, kterou jsme podepsali s Evropskou unii, je obrovskou pobídkou, krokem ku předu a nástrojem, který nám umožní více se věnovat eh, obchodu a trvale udržitelnému rozvoji. Byl eh, přijat koncepční dokument týkající se celé scény trvale udržitelného rozvoje tento dokument sepsal tým, mezirezolitní tým a obsahuje globální vizi všech opatření, a, které jsme prováděli s cílem podporovat lidská práva, ochranu životního prostředí a lepší pracovní podmínky, což jsou konec konců oblasti, které leží parlamentu na srdci podle usnesení z minulého června. Je to tedy odraženo i v obchodních dohodách. Národní fórum zahájila svou činnost v roce 2002 a vytváří politiky na základě koncensu a dohody a mezi vládou a dalšími politickými silami a zástupci občanské společnosti s cílem vytvoření cestovní mapy pro demokratický rozvoj naší země. Pane předsedo, ještě pár aspektů které jsou v tomto dokumentu obsaženy. Ochrana lidských práv je pochopitelně jedním z hlavních pilířů státních politik Peru, a to nejenom v rámci naší vnitřní politiky, tak i v rámci zahraniční politiky. Držíme se všech mezinárodních závazků v oblasti lidských práv a také mezi americké úmluvy o lidských právech. V září jsme se připojili k mezinárodní úmluvně a bojující proti únosům. A vytvořili jsme také odbor pro lidská práva na ministerstvu spravedlnosti a také jsme vytvořili určité odbory pro sociální inkluzi. V roce také jsme vytvořili plán pro lidská práva pro období 2012 až 2016. Vytvořili jsme plán náhrady škod a obětím krize do roku 2000. Kromě toho jsme také přijali zákon, podle kterého musí všechny, všechny právní úpravy být konzultovány ve svém návrhu i s původními obyvateli. Vyplývá to také z umluvy Mezinárodní organizace práce. Vznikly také zákony, které chrání práva eh, místních obyvatel. Co se týče pracovně právní oblasti, tak eh, se domníváme, že sociální inkluze a boj proti chudobě musí probíhat i touto cestou a proto chceme posílit eh, základní pravidla ve smyslu eh, kolektivního vyjednávání a práva eh, účastnit se odborové práce. Eh, Totež platí i pro zrušení dětské a nucené práce. Peru také podepsalo a ratifikovalo 78 umluv Mezinárodní organizace práce, které mají podporovat dodržování hlavních zásad pracovního práva. Kromě toho jsme také vytvořili plány, plány pro sociální odpovědnost podniků ve snaze podporovat eh, dodržování mezinárodních standardů práce, které jsou v hlavních eh, umluvách MOP. Co se týče životního prostředí, tak eh, se snažíme učinit obrovský kvalitativní skok dopředu, protože nám je jasné, že chceme-li rozvíjet svou ekonomiku, tak musíme chránit své životní prostředí. Vytvořili jsme meziodvětvovou komisi, která má vytvářet eh, standardy a posilovat ochranu životního prostředí a podporovat eh, trvale udržitelný rozvoj. Tady chci také zmínit prezentace státní politiky týkající se vodohospodářství. Jejímž cílem je zajistit univerzální přístup k pitné vodě a, a čištění a úpravu vod na venkově. Také chceme zmínit dialog mezi státem a občanskou společností. To je jednou z priorit naší politiky i v oblasti sociální inkluze. Peru máme dobré instituce, které nám umožní eh, harmonickou spolupráci státu a občanské společnosti. Máme Národní radu pro lidská práva. Zmínili jsme právo konzultace nebo nutnost konzultovat eh, právní návrhy s původním obyvatelstvem. Účast v odborech chceme zmínit také podvýbor který má na starosti obchodní dohody se, se Spojenými státy a Kanadou. Co se týče naší obchodní dohody, tak naše vláda je a, odhodlána prosazovat také článek 9, který umožní další posílení participativní demokracie v Peru. Naše politika podporuje hospodářský růst, došlo ke snížení chudoby, ke snížení ekonomické nespravedlnosti. Vede to také k lepšímu plnění cílu tisíciletí. Tato obchodní dohoda nám umožní dále podporovat sociálně a ekologické investice. Představuje to také určitý potenciál pro evropské investice do služeb trvale udržitelného rozvoje a, a ochrany životního prostředí. Vláda Peru by chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za podporu a za uznání úsilí Peru na cestě k inkluzivnímu rozvoji, který bude plně respektovat naše závazky. Z dokumentu je vidět, že naše vláda a náš lid jsou připraveni držet se zásad, které se stanovily na další léta a řešit stávající problémy a potřeby. No, e... Já vám také děkuji a teď dám dvě minuty na každému stínovému zpravodaji. Komise, eh, komisi se omlouvám, ale vzhledem k tomu, kolik nám zbývá málo času, eh, dám přednost tomu, aby hovořili Poslanci výboru a tlumočnickému týmu se omlouvám za těch 10-15 minut spoždění. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat oběma vládám a jejich vyslancům za odpověď na naše rezoluce. Já to skutečně považuji za zahájení dialogu, který reflektuje zcela jasně změněné mocenské poměry po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Tím se dostalo Evropskému parlamentu významných kompetencí. A to je samozřejmě eh, také ve zájmu Kolumbie a Peru, pokud se týče posilování rozvoje. Zde máme dva dokumenty, které podrobně posilují práva lidská, práva pracovníků, eh, práva vzhledem životnímu prostředí. Eh, já myslím, že tady si to zaslouží ještě hlubší analýzy, ale eh, jinak podle mě jde o opravdu dobrý popis stávajícího stavu a perspektivy. Já myslím, že je to dobré také z hlediska transparentnosti. Eh, my tady nejenom, že můžeme hovořit o výhledech a úmyslech, ale tady máme také černé na bílém konkrétní opatření do budoucna. A zejména tedy můžeme děkovat kolumbijské vládě za to, že tyto plány eh, jsou dokonce vyvěšeny na internetu, takže vlastně po celém světě je možné se na to připojit a kontrolovat a porovnávat, eh, co se plní a co ne. No a poslední bod. My se musíme také dohodnout na tom, jak ten proces budeme utvářet dál. Zde v obchodním výboru jsme se rozhodli řídit eh, monitorovací skupinu, která také do budoucna bude intenzivním dialogem sledovat další rozvoj a já myslím, že tento pozitivní dialog může tedy vést dál. Děkuji. Ano, budu maximálně stručná. Omlouvám se eh, zástupci Peru, soustředím se na Kolumbii. Je to proto, že jsem neměla možnost se seznámit s textem, který se Peru týká. Je zřejmé, že tady bylo realizováno hodně a e, kolumbijský tým je třeba pochválit za odvedenou práci a za vyvinuté úsilí. Já musím ale říct, že jsem přece jenom maličko zklamaná, e, protože E, ta cestovní mapa e, měla již hovořit o nějakých konkrétních cílech, e, které budou také specifikovat konkrétní výsledky a to mělo být všechno předtím, než bude uzavřena dohoda o obchodu a jde o to, jak to je s těmi obětmi, o kterých víme, že byly, které jsou důsledkem toho nedodržování lidských práv a Toto je situace i v jiných oblastech. Já vím, že eh, je zapotřebí eh, v justici posílit eh, ty sbory státních zástupců a soudců, ale také jsme dostali eh, materiály od velkého počtu nevládních organizací, eh, které eh, mají pocit, že nejsou stále ještě brány v úvahu a že jsou tak trochu ponechány stranou. To jsou věci, které musíme monitorovat i nadále. A pak je tady otázka těžby uhlí, tam jsou ty podmínky šokující, tam se musí věci věci i nadále monitorovat. A e, pak je to ještě otázka e, environmentálního dopadu e, těch hutních Eh, projektů. Patří toto do dohody o eh, obchodu? Eh, vím, že mi čas rychle běží, ale jenom chci zdůraznit, že jsem tím materiálem trošičku zklamaná, ale zase na druhou stranu si uvědomuji, že to je první odpověď. Chtěla bych víc konkrétnějších výstupů, víc informací o dosaženém pokraku. Děkuji. Děkuji a teď Francesca Keller. Um, děkuji, úplně souhlasím s tím, že potřebujeme ještě další důkazy. Děkuji, že jste přišli, předložili své dokumenty, děkuji za tyto dokumenty. Ke Kolumbii chci říci, že jste hodně hovořili o tom, co proběhlo během posledních tří let. My jsme ale předložili svou žádost v létě a chtěli jsme předložení cestovních Eh, eh, plánu dalších činností pro budoucnost. To, že se podíváme do minulosti, nám moc nepomůže. Potřebujeme vědět, jaké máte plány do budoucnosti. Ano, jsou hezké věci, které jste zmiňovali o minulosti. Třeba když přijmete delegaci MS International, nebo když se budete držet mezinárodních smluv, to je sice hezké, ale mělo by to být považováno spíše za normální, než za výjimečné. Jak se tedy a kde se dozvíme, co vás čeká v budoucnosti? Co se chystáte dělat v budoucnosti? Co se týče Peru, dokument, jak říkáte, je to v podstatě obecné panorama institucí, politik a cílů. To není úplně cestovní mapa, kdy můžeme očekávat, že předložíte tu cestovní mapu, kterou jsme chtěli. To je má otázka. A souhlasím s Bertem Lange, že je potřeba řádně číst tyto dokumenty. Teď úplně na to nemáme čas, protože odpoledne se má hlasovat, kdy si vyslechneme ty uh, zástupce občanské společnosti a odborových svazů, na které to bude mít dopad. To stihneme dneska do 3 do 4 odpoledne? Zjevně ne. Nebude se hlasovat, aha. Dobrá. Stihneme to do 27. tedy? dobrá, skvělé, protože si myslím, že bychom si měli vyslechnout všechny zainteresované strany, nikoli jenom vládu. Je potřeba, aby se vyjádřila druhá strana. Pokud se to stihne do 27. skvělé. Opět se ale táži, jaká činnost vás čeká do budoucnosti. Merci. Děkuji. Takže do hlasování, kterému dojde 26. a 27. listopadu, je možnost, pokud Mario David a Bernd Lange si to přejí, abychom zorganizovali e, setkání té realizační skupiny či monitorovací skupiny, e, e, kde by došlo k poslední diskuzi E, která by ještě zohlednila tedy dojem z těch materiálů poskytnutých oběma stranami. Možná, že tam mohou být další. Je to otevřené. Helmut Schutz, prosím. Uh, děkuji, my podporujeme tento návrh, čili využít čas až do 27. A já musím také říci, e, vaše excelence, děkuji vám, že jste přišel a Eh, předložil nám první reakci na eh, požadavky Evropského parlamentu. A já musím říci, mm, že my dva a půl roku tady debatujeme o tom, jestli sklenice je napůl prázdná nebo napůl plná. A já pořád nevěřím tomu, že je napůl plná, když se tedy dívám na tento dokument, když si ho čtu. A já eh, také tomu rozumím tak, že ta roadmapa, to by měla být eh, de facto závazná, schválená, dohodnutá opatření, která mají změnit tu situaci. And já musím říct, já věřím, že tady dochází k určitému zlepšování situace, ale také tady máme problémy. Problémy a to tak je v zemích, které se nacházejí v přechodné situaci, ale my skutečně potřebujeme dát jasně lidem najevo, jakým způsobem chce parlament pomoci přispět k překonání nepříznivé situace. A hm, já musím říct, že já jsem se také díval na Eh, podobnou dohodu, kterou má Kolumbie eh, se Spojenými státy a tam je kolik 7, 8, 9 konkrétních aplikací, eh, které mají vybudovat určité struktury na překonání situace, neblahé situace v oblasti lidských práv v tehdejší době. Ale když porovnáte tyto dva dokumenty, ten americko-kolumbijský, tam je to postaveno tak, že ty struktury už nějakým způsobem pomohly, poněvadž došlo k určitému myšlenkovému posunu a je tedy jasné, co se má tedy dělat. My eh, vedeme debatu komplexní v globálním světě a my také víme, co všechno žádají Eh, vaši partneři a tak eh, podobně, pouze týče různých rámců, které by se eh, měly vytvořit a tak dále. Čili já opravdu vítám možnost hlubší analýzy této věci. Děkuji vám. Dobře, je tady jasný požadavek po diskuzi, která by předcházela tomu hlasování 26. a 27 já si myslím, že e, naši dva hosté z Kolumbie a Peru by mohli být eventuálně také pozváni na e, toto e, setkání, na tuto diskuzi. A teď Mario David. Vy už to berete za danou věc, že toto jednání proběhne. Já vám musím připomenout jednu věc. Jedno slyšení jsme v Intě už měli. Pak bylo tady ještě několik slyšení organizovaných různými frakcemi a pak eh, v loňském roce pro, eh, proběhlo ještě další slyšení eh, v minulém, na minulém Štrasburku. Byla návštěva od Borážů. My jsme vždy otevřeni diskuzi, ovšem za předpokladu, že se nezmění ta lhůta pro hlasování 6. a 27. listopadu. Máme tady samozřejmě samozřejmě tu monitorovací skupinu, ta může také e, zorganizovat jednání před e, hlasováním. E, to je všechno v pořádku, ale myslím si, že čas k rozhodnutí nadešel a osobně si nemyslím, že všechny tyto výměny cokoliv na věci změní. Předsedající, děkuji. Děkuji všem, děkuji tlumočníkům dnes odpoledne to bude Robert Mitchum Sturdy, kdo bude předsedat zasedání našeho výboru. Přeji všem dobrou chuť.